So, um, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že můžeme zahájit naše odpolední zasedání. Základní práva a občanství Evropské unie. Já budu hovořit francouzsky. Chtěla bych, eh, jak už jsem říkala, tedy jsem, je mi velkým potěšením, že dnes eh, předsedám našemu odpolednímu zasedání. Chtěla bych eh, organizátorů nebo spíše organizátorce konference poděkovat za toto, že mohu převzít toto předsednictví, to, které je pro mě velmi, eh, které je mi velmi, které je mi velmi blízké. Jsem velmi potěšena tím vývojem, ke kterému došlo v naší konferenci Jean Monnet. Já jsem před pár lety když se již účastnila, zjišťuji, že se zvýšil počet účastníků, ale i vlastně ta, ta vědecká úroveň, ta je stále velmi vysoká. Dovolte mi zdůraznit, jak důležité je téma těch základních práv a evropské občanství. Je opravdu v centru diskusí. Především nyní tedy s tím vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Základní práva a občanství jsou zároveň také problematickou otázkou, a to jak obsahově, tak i definičně. Je to také ale důležitý strukturální eh, znak pro Lisabonskou smlouvu. Samo o sobě by to mohlo být eh, konf, jenom toto téma předmětem samostatné konference, ale když dáme obě ta témata dohromady, tak je opravdu těžké k tomu něco říci. Já budu stručná, neboť není mým úkolem, abych toto téma vysvětlovala. Ale v případě obou těchto témat si můžeme položit následující otázku. Nese sebou Lisabonská smlouva řešení či nějaké nové perspektivy? Pravděpodobně ano, protože Lisabonská smlouva zase post- potvrdila naše hodnoty, potvrdila demokracii, uznává chartu lidských základních práv a práva evropských občanů. Další aspekty základních práv jsou také v této smlouvě řešeny, čili můžeme říci, že ano, že Lisabonská smlouva přináší nové aspekty do této problematiky. Nicméně za, a otázka je, zda tato smlouva řeší všechny problémy, ale to, tě tomu tak není. Zde pořád ještě některé problémy zůstávají a to je právě předmětem našich dnešních diskuzí celá řada těchto problémů by se zde zdala jmenovat. Mě momentálně napadá především otázka toho, že základní práva a evropské občanství jsou i nadále ohrožovány terorismem, celosvětovou hospodářskou krizí, migrací a problémy, které zacházejí dále než za hranice Evropy. A tyto koncepce tedy zůstávají nadále aktuálně platné. Nosnost a důležitost evropského občanství a základních práv se opírá například také se týká například také problému otázky osob ze třetích zemí, otázky migrací a další. Takže to jsou některé z otázek, které nám přichází na mysl. A zdá se mi, že nic neukazuje obnovení těch perspektiv lépe, než úvahy, které teď probíhají na komisi a které se týkají prostoru svobody, bezpečnosti a justice, aby mohl být implementován stokholmský program. A otázka tedy je, jaký prostor svobody, bezpečnosti a justice pro evropské občany chceme? Já myslím, že tady nejde jen o evropské občany. Mluvili jsme o tom i dnes ráno v té nové institucionální rovnováze. Položila komise skutečně dobré otázky, které povedou k řešením? Takže to jsou některé otázky, které vyvstávají a rozhodně jsou příliš omezené proti tomu, co nám přinesou dnešní projevy. Dovolte mi, abych vám tady krátce představila naše řečníky. Mám tu čest eh, po své pravici uvítat pana profesora Iniga Mendese de Viga. Jeho tituly jsou v programu, takže je vidíte. A chtěla bych jen říci, že si ještě pořád Vzpomínám, jaký boj svedl za listinu základních práv po konventu a v mnoha dalších oblastech. Potom je tady pan Aurel Ciobanu Dordea, to je ředitel Evropské komise na základní lidská práva. I na vás si dobře vzpomínám, v době, kdy vaše země kandidovala na členství Evropské unie. Potom tady máme dva akademické vystupující, paní profesorku Elspeth Guild, která je profesorkou na univerzitě v Nijmegen, a potom eh, pana profesora Sidžanského, který si vezme slovo předposlední, a po něm Pierre Lemoine, který je hlavním redaktorem časopisu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 opravdu také součástí takového dobrodružství a sice, když šlo o formulaci eh, základní, charty základních lidských eh, práv. A byla taková generální zkouška na druhý konvent pro vypracování základních lidských práv. A pak to vlastně vyústilo do Lisabonské smlouvy. Jak už jsem um, říkal, byla to tehdy taková generální zkouška, já si vzpomínám, na rozdíl mezi oběma konventy. U toho prvního, když šlo tedy o základní lidská práva, tak tam seděli a sešli se zejména profesoři. Šlo o takové spíše technické a, a právní otázky, které byly rozhodující. Vzpomínám si na jednu debatu, bylo to v prosinci 1999 a tehdy jsme si kladli otázku, zda formulujeme chartu, která by měla dosah takový právní, anebo charta, která by byla srovnatelná s nějakou politickou eh, deklarací. Já si vzpomínám na to, co říkal tehdy, tehdy prezident Herzog A on říkal, budeme pracovat prostě tak, jako by potom ta charta byla eh, zapracována eh, do eh, smlouvy, do Lisabonské smlouvy, takže jako kdyby. A to byl ten přístup. A mezi politiky tehdy byli i tedy profesoři, ale jak už jsem říkal, pracovali jsme vlastně na takovém, nebo na něčem, co mělo spíše technický, technicko-právní a obsah 10, 10 měsíců jsme a, diskutovali, pracovali a já si vzpomínám, stále ještě si vzpomínám na to, k čemu došlo poté. Bylo to a, také vnes místo první charty základních lidských práv Evropské unie a, Eh, aby ta dostala tedy nějaký enormní význam, a často se tomu stává eh, v politice, eh, najednou prostě tomu některé členské státy byly, říkali, nesmíme z toho prostě udělat něco nabubřelého, mohlo by, se to, mohlo by to vést k interním problémům. Sice potom byla deklarována tato charta slavnostně, ale potom bylo to někde prostě v Nise, Nis, a a pak to bylo také eh, podepsáno, ale spíš tak pro forma. A, ale jednu věc můžeme říct naprosto bezpečně. Charta základních lidských práv je dnes eh, vlastně součástí eh, toho celého komplexu smluv Evropské unie, také Lisabonské smlouvy. Samozřejmě, že um, to bylo tehdy vlastně ehm, přijato eh, jako jakási deklarace, aby eh, byl i ten politický aspekt trochu omezen. A vlastně eh, prostřednictvím charty se stalo něco, nebo s chartou se stalo něco, co se potom také stalo s Lisabonskou smlouvou. My jsme tak dlouho bojovali za ratifikaci a smlouvy a pět let se vlastně ratifikoval nejprve ústavní smlouva, potom Lisabonská smlouva a když potom vlastně konečně vstoupila v platnost tato smlouva, teprve před několika měsíci, tak to vlastně se toho téměř nikdo ani nevšiml. Byl to tak velký úkol, že jsme vlastně zapomněli na ten obsah smlouvy. Samotný člověku se to stává vlastně i během běžného života. Člověk za něco bojuje a potom, když toho dosáhne, eh, tak najednou vlastně už ztratí ze zřetele, o co šlo v té věci samé. A to se té institucionální úrovně týče, tak eh, předpokládám, že eh, tato smlouva eh, vlastně vede k daleko sáhlým změnám ve struktuře Evropské unie. To znamená jednak úkoly institucí, kompetence a aktéři na evropské úrovni však tyto interní změny však ještě vůbec nevzali pořádně na vědomí, nevnímají je. Já je to pouze takový hm, takové schrnutí nebo eh, takový, takový, zá, takový záblesk té debaty, kterou jsme vedli dnes do půl ledne. Eh, má to samozřejmě ale enormní eh, politický význam. Máme vlastně stálého předsedu Evropské rady a vůbec ta, to, ta přítomnost, ta, ta vlastně také změní vůbec fungování té Evropské rady přebírá politickou funkci rady a zároveň se vlastně ministerská rada, rada ministrů mění vlastně na orgán, který má také legislativní pravomoce. Ta exekutivní funkce bude hlavně na bedrech komise, a já zastávám názor, že komise momentálně eh, má enormní jedinečnou eh, politickou šanci a musí naplnit eh, tu roli, kterou má. A to je jak jedoucí vlak. Buď naskočíte, nebo vlak projede a vy budete čekat na další. Ale otázka, kdy ten další přijede nový institucionální rámec, tato eh, sametová revoluce, eh, kterou představuje eh, Lisabonská smlouva, nabízí komisi enormní příležitost hrát tu roli, kterou by v našich očích také měla hrát. Jinak budou vlastně ostatní rozhodovat. A teď eh, k hospodářské a finanční krizi eh, v Evropě. Ehm, právě v souvislosti s krizí se musíme ptát, co chceme. Chceme více Evropy nebo více národních států? No, odpovídající zprávy to je jasné. Tam jde o finanční dohled. A také je tady kladen dotaz, budeme to dělat na evropské a nebo na národní úrovni. A ta ponaučení, která eh, já vyvozuji z této krize a z těch eh, prací, které momentálně jsou k dispozici v radě a v parlamentu, eh, to všechno poukazuje na to, že dostaneme větší dohled, bankovní dohled, větší dohled nad pojišťovacími a finančními trhy. A ten politický element, ten politický prvek v Evropě v dalších letech získá na významu. Základní lidská práva Ehm, musí podle mě hrát důležitou roli. Mluvíme o politice. Protože no, slycháme to často. Evropská unie eh, je vlastně mm, mm, je určitým trhem, sleduje hospodářské cíle, ale my nejsme pouze společným trhem, jsme pouze trhem, máme politickou unii. A já se domnívám, že naše hodnoty, musíme nějakým způsobem být schopni eh, měřit, musíme se na ně dívat. To je to, co nás spojuje. Musíme se také dívat na vlastně dlouhou tradici. Ono je to v něco velice významného a musíme to neustále eh, podtrhovat. Eh, Charta bude hrát velkou roli kolegové určitě ještě poukáží na jiné aspekty vstoupení Evropské vystoupení Evropské unie na konferenci. Máme to vlastně v článku 7 Lisabonské smlouvy. Parlament zde hrál průkopnickou roli. Určitě tady jsou velké technické komplikace, k jejím, jejím, jejím řešení, jejímu řešení musíme také samozřejmě přispět. Eh, Evropská unie není eh, žádným státem. Musíme eh, přizpůsobit odpovídající orgány a také dohled nad dodržováním judikátů. To všechno je zapotřebí odpovídajícím způsobem přizpůsobit. Eh, nejsme vlastně státem a to celé to komplikuje. Ano, máme technické eh, komplikace a ty musíme eh, překonat. Ještě jedna věc a potom se dostanu již k závěru, paní předsedající. Momentálně žijeme v době, kdy politika směřuje své, svůj zrak na Unii. Potřebujeme více Evropy a pokud dostaneme více Evropy, více politické Evropy, a tak základní lidská práva podle charty eh, jsou nevyhnutelná. Srdečně vám děkuji, že jsem mohu účastnit eh, této konference. Merci pour Děkuji vám eh, za tato vášnivá slova a teď dám slovo panu Čobanu Dordea by mohl pronést svůj projev. Děkuji vám, paní předsedkyně. A chtěl bych eh, poděkovat také organizátorům této konference eh, za to, že byli tak laskavi a pozvali jsem Evropskou komisi. Bohužel paní Redingová, místo předsedkyně, která se zabývá otázkami justice, občanskými otázkami a základními právy, nemohla přijít dnes do parlamentu, aby se zúčastnila vaší konference. Nicméně vyjádřila velký zájem na této agendě a na tom, jaké budou závěry z diskuze. Já budu teď pokračovat anglicky. A chtěla bych říci, že komise se ze všech sil snaží být dostatečně na výši té agendy, kterou jsme si stanovili v Lisabonské smlouvě v oblasti lidských práv. A potom také programem, který minulý prosinec schválila Evropská rada. Komise si uvědomuje, že Lisabonská smlouva jí dává v této oblasti velmi důležitou roli, jak tady říkal pan profesor Mendes de Vigo. Nicméně komise jaksi nemá stejnou svobodu projevu jako akademický svět. Takže mé vystoupení bude omezenější, A omezí se hlavně na iniciativy, které by komise měla mít v příštích dvou letech, anebo které proběhly v minulých měsících. Na začátku bych chtěl uvést, že všechny složky, které jsou nutné pro ambiciozní politiku základních práv, teď v Evropské unii už existují díky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince minulého roku. Máme listinu základních práv Evropské unie, která je teď právně závazná. Za druhé, podpora základních práv je jednou z priorit stokholmského programu, jak už jsem říkal, která stanoví základní linii pro všechny instituce Evropské unie v příštích pěti letech v té oblasti bezpečnosti, eh, svobody a justice. Evropská unie začne co nejdříve jednat eh, o přístupu k Evropské konvenci lidských práv. A jak už to bylo zmíněno, diskuze o obsahu mandátu pro jednání v současné době mezi institucemi Unie probíhají. Unie může a musí přispět v této oblasti skrze rozhodnou politiku, kterou by měla komise ohlásit v polovině tohoto roku v červenci. Paní místo předsedkyně Redingová už teď prezentovala určité základní výchozí body během Lákenské konference, kterou svolala Evropská konference lidských práv v únoru. Naší prioritou jakožto instituce bude zajistit, že Unie dodržuje dokonale legislativu. Když Evropská komise navrhuje novou legislativu, musí tato vždy respektovat listinu základních práv, jak tady říkala správně také místo předsedkyně Redingová, ta, základní, ta listina základních práv bude takový kompas pro všechny politiky Evropské unie. A jak také říkal pan Mendes de Vigo, musíme potvrdit, že ta listina základních práv to je takové DNA je vepsána v DNA Evropské unie. Listina bude také základem pro přísnější hodnocení dopadu v oblasti lidských práv, a to u všech nových legislativních návrhů. Druhá priorita nejen komise, ale, jestli dovolíte, celé Unie, je zajistit, že texty, které jsou výsledkem legislativního procesu, odpovídají listině základních práv. A toto musí zajistit instituce i všechny členské státy, aby evropské právo eh, bylo konzistentní eh, s lidskými právy, s pravidly v oblasti lidských práv. Myslím, že si všichni vzpomínáte, že v posledních letech bylo hodně, bylo jen málo příkladů legislativy, která nebyla úplně uspokojivá, co se týká dodržování základních práv. naše třetí priorita by měla být eh, na úrovni implementace ve členských státech. Evropská listina základních práv platí nejen pro instituce Evropské unie, ale také pro členské státy, kdykoliv tyto implementují evropské právo budeme využívat všech nástrojů, které máme ve smlouvě k dispozici, abychom zajistili, že národní legislativa, která transponuje evropské právo, bude v souladu s listinou základních práv. A jak několikrát řekla místo předsedkyně Redingová, komise nebude tolerovat jakékoliv porušování listiny a pokud to bude nutné, zahájíme postupy pro nedodržení pravidel pro přestupky. Takže Klíčovým cílem je zajistit, že práva ukotvená v základní listině budou co nejefektivněji dodržována, a to pro všechny občany Evropské unie. Je to naprosto nutné, máme-li dosáhnout vysokého stupně vzájemné důvěry v oblasti justice, svobody a bezpečnosti a je to také nutné pro důvěryhodnost evropské externí politiky v oblasti lidských práv. Abychom tedy splnili tyto priority, hodlá komise připravit a prezentovat už na podzim a každoročně potom zprávu o situaci lidských práv v Evropské unii, která se bude soustředit na to, jak je listina dodržována na úrovni Unie i členských států. Zpráva tento rok bude hlavně metodologická. Poskytne informace o tom, co komise učinila, aby aplikovala svou politiku pro základní práva a v rámci našich závazků v oblasti lidských práv a Evropské unie obecně. A zpráva se bude dále také soustředit na hlavní vývoj v oblasti justice, bezpečnosti a svobody v Evropské unii. Parlament a rada budou mít možnost každoročně vést diskuzi o tom, co se stalo v oblastech, kde může Evropská unie jednat a co by se mělo stát v budoucnosti, abychom zajistili skutečnou implementaci listiny. Komise připraví tuto zprávu společně s Evropským parlamentem, s členskými státy a všemi zúčastněnými stranami. Členské státy by si neměli špatně vysvětlovat snahu komise přispět k rozvoji politiky základních práv na evropské úrovni. Jak už se někde děje. Nejde o to, že by se Evropská unie snažila nějak rozšiřovat své pravomoci. Jde tam spíše o zajištění dodržování lidských práv ve všech relevantních politikách opravě tam, kde to bude nutné, existujícího AKI a zajištění, že evropská legislativa bude skutečně plně v souladu se s listinou základních práv. Jde tam také o implementaci v rámci tedy evropského práva a o řešení skutečných potíží, které musí čelit skuteční lidé. Snaha rozvíjet progresivně takovouto politiku na úrovni Unie by měla podpořit hladké fungování rozmanité a velké unie. Abychom posílili unii, což si myslím by měl být cíl nás všech, abychom skonzolidovali naši politickou soudržnost, musíme mezi jiným zajistit vysokou, vysoký stupeň důvěry, kterému napomůže podpora lidských práv, která reflektují hodnoty, na kterých je hodnota, na kterých je Evropa vystavena. To všechno je nutné, chceme-li, aby prostor justice, svobody a bezpečnosti byl opravdu skutečností. A v neposlední řadě se týká přistoupení k Evropské úmluvě o základních právech, tohle je velká politická otázka, je to velmi důležité a zajistí to, že každá oběť bude moci podat na Unii stížnost před Štrasburským soudem. A to za stejných podmínek, jako když ji podává proti členskému státu. Přistoupení k té umluvě bude v politické rovině znamenat, že Evropa eh, se chce účastnit systému ECHR pro podporu lidských práv po celé Evropě. A neměli bychom to vidět jakožto izolovanou iniciativu, ale jako další snahu, jak rozvinout ambiciozně evropskou politiku, abychom posílili základní lidská práva, která by lidé v Evropě měli mít. Soud pro lidská práva bude mít méně důvodů zasahovat eh, do evropského práva v případě, že naše legislativa bude v souladu se základní listinou a že bude implementována na úrovni členských států. Nemám moc času, tak já bych teď přešel ke koncepci občanství Evropské unie. Já chtěl bych připomenout, že v politických pokynech z 3. září 2009 předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso zdůraznil nutnost eh, posílit eh, posílit eh, evropskou identitu tím, že Lisabonská smlouva přinese nové nástroje, které podpoří aktivní statut evropského občanství a nové způsoby demokratické účasti na vedení Unie. Uznává se tam právo občanů účastnit se demokratického života Unie. Za druhé, z dialogu s občanskou společností se stává hlavní princip ve všech oblastech aktivit a zajišťují se jim eh, standardy, které musí instituce dodržovat. Za třetí, doplňuje to práva evropských občanů. Komise chce využít všech možností, které jí dává Lisabonská smlouva, aby mohla vytvořit eh, skutečný evropský veřejný prostor. Skutečný demos. Jedna z hlavních priorit byl také návrh, který byl předložen 31.3. o regulaci iniciativ občanů. Mluvilo se tam o podmínkách a procedurách, které jsou jednoduché, snadno pochopitelné a přístupné pro všechny evropské občany, zároveň ovšem zaručují, že tento mechanismus bude důvěryhodný a nebude zneužíván. Diskuze o tomto návrhu, jak víte, jsou už dosti pokročilé, takže je pravděpodobné, že ten mechanismus začne být brzy využíván. Nové nástroje, které nám dává Lisabonská smlouva, nám pomůžou zajistit, eh, že evropské občanství bude smysluplnější. Nicméně práva, která evropští občané už mají, musí být ještě posílena a rozšířena. Zůstává tam mezera mezi právními pravidly a skutečnou realitou. Občané musí v každodenních situacích, obzvláště v přeshraničních případech, překonávat různé překážky, Připravuje se spousta iniciativ pro zvýšení efektivity práv našich občanů a já bych tady chtěl zdůraznit jen několik z nich. Je zásadní, aby občané věděli, jaká mají práva. A proto chceme provádět osvětu a informovat občany o tom, jak využívat svých práv. Předseda Barroso požádal místo předsedkyně Redingovou, aby efektivněji komunikovala o evropských politikách a jejich dopadu na každodenním životě občanů. Za druhé, priorita komise je sledovat všechny přímé i nepřímé procedury a e, překážky, které představují národní hranice pro práva evropských občanů a snažit se tyto překážky odstranit. A to je reakce jak na Lamasurovu zprávu, která byla zveřejněna před dvěma lety, tak na nedávno zveřejněnou zprávu Monty, která mluví o zlepšení fungování jednotného trhu. Minulý týden začala komisa s veřejnými konzultacemi o tom, jak posílit práva občana. Bude se jednat s co nejširším okruhem občanů, kteří se k tomu vyjádří a přispějí svými myšlenkami. A samozřejmě, že bychom si rádi také vyslechli názory a myšlenky všech účastníků této konference. A v říjnu tohoto roku schválí komise sdělení o rozšířeném smyslu evropského občanství. Nejen zaznamenává dosažený pokrok, ale také řekneme, jaká opatření hodláme přijmout, abychom umožnili občanům skutečně využívat svých práv a předložíme cestovní mapu pro to, jak toho dosáhnout. Celkovým cílem naší politiky je zajistit, že ve všech aspektech svého každodenního života budou evropští občané moci využívat svých práv jakožto evropští občané stejným způsobem, jako využívají svých práv na národní úrovni. Když komise rozvíjí své politiky pro základní práva a občanství, snaží se tyto politiky orientovat na potřeby lidí a na podporu jejich práv. A k tomu je třeba skutečného dialogu a užší spolupráce na místní, regionální, národní a evropské úrovni mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně akademického světa, sociálních partnerů a občanskou společností. Musíme se zamyslet a diskutovat o tom, jak tento inovativní koncept evropského občanství může přinést skutečný přínos lidem, když se Unie vyvíjí a sociopolitická realita se mění. A abych navázal na to, co tady říkal, říkala paní profesorka Dutoy de la Rocher, potřebujeme provést národní diskuzi o tom, jak v oblasti základních práv čelit výzvám, které se objevily v posledních letech. Kvůli změnám ve společnosti, evoluce etiky, globalizaci, kvůli migračním trendům, moderním technologiím nebo asymetrickým hrozbám, jako je třeba terorismus či trvající ekonomická krize. Všechny tyto výzvy jsou víceméně přirozené a mají obrovský dopad na to, jak se chovají naše společnosti a na to, co dělají zákonodárci, jak vlády řeší konkrétní případy, konkrétní potíže. Musíme se zamyslet nad novým přístupem, nad novými řešeními. V neposlední řadě musíme ohodnotit, do jaké míry naše hodnoty tyto trendy ovlivňují nebo ne. Já si myslím, že vy můžete začít eh, s takovouto diskuzí přes hranice a zajistit, eh, že občanství v Evropské unie bude hmatatelnější realitou. Je to doba velkých výzev, ale také doba velkých možností. Děkuji. Merci de nous avoir euh, trans... Děkuji. Děkuji za to, že jste nám tady něco řekl o půli, na kterém chce komise jednat a že jste předal také myšlenky vaší komisařky a teď změníme trochu úhled pohledu a dáme slovo akademikům, respektive univerzitním profesorům. A já bych dala slovo paní Elizabeth Guild z univerzity Nijmegen, která mimochodem také učí na London School of Economics, aby si vzala slovo. Prosím. Merci beaucoup. Uh, really an to be here with you today Je mi opravdu potěšením, že a úctou, tedy je mi velkou ctí, že zde mohu dnes před vámi hovořit a chtěla bych poděkovat týmu Žána Moneta za to, že jste mě pozvali a také bych chtěla potrhnout důležitost programu Žán Monet. Myslím si, že to je důležitý, důležitá zásadní část či součást evropských programů v oblasti vyššího vzdělávání. A zároveň tedy umožňuje svést dohromady profesory, aby mohli hovořit o důležitosti evropského práva. A nyní k věci. Evropské občanství a základní práva. Je velmi složité eh, nadhodnotit eh, důležitost a dopad Lisabonské smlouvy v minulosti a i v budoucnosti pro občany a pro základní práva v Evropské unii. Proč? Jsou tři důvody. Za prvé, evropské občanství konečně získalo určitá práva a to jsou ve formě zákl- právně závazné charty. A nyní tedy k té základní struktuře musíme také přidat ještě nějakou náplň. Dále za druhé, ta charta, Evropská charta základních práv občanství Evropské unie znovu definuje jako osobu, která je, má, znovu definuje, kdo má právo na, to má nárok na ta práva, která souvisí s občanstvím. A za třetí, Evropská charta základních práv není součástí ústavy v tradičním slova smyslu, ani to není mezinárodní smlouva o lidských právech, ani těch obvyklých, eh, v tom obvyklém smyslu Evropské umluvy o lidských právech. Je to nový mechanismus pro do, zajištění práv a mění tedy vztah mezi, mezi osobou a státem a mění tedy ten nárok na jiná práva, vytváří nárok pro nová, na nová práva v rámci Evropské unie. Já bych ve své prezentaci se chtěla věnovat těmto třem důvodům, proto abychom znovu začali jinak uvažovat o v základních právech a o evropském občanství. A mám v podstatě tři hlavní poselství. Za prvé, stát se občanem Unie je nyní podstatně atraktivnější pro občany členských států, protože získávají práva, která by jinak neměli na základě svého národního občanství. Protože tato práva jsou nyní pro ně k dispozici díky chartě a díky tomu evropskému občanství. Za druhé, chartě je definováno, kdo má nárok na práva v Evropské unii a tím jsme změnili význam občanství. Došlo k rozšíření držitelů práv, čili to nejsou pouze občané jiných členských států, a to i když je to, jsou to ta přechodná období, třeba co se týče volného pohybu ob, pracujících a tak dále, nýbrž i tř, občanů ze třetích zemí. A za třetí, ten nárok na práva již není závislý buď na národní na Národní ústavě nebo na mezinárodních umluvách eh, o lidských právech, což většinou je trošku eh, spojeno s problémy s přístupem k těmto právům. Nyní tato práva jsou k dispozici pro jednotlivce a je to podpořeno slibem členských států Evropské unii. Já začnu tedy těmi hlavními což je takovým hlavním náčrtem, a potom se budu věnovat tomu, jak se, jak dochází ke změně toho podstaty a významu občanství. Evropská charta základních práv byla schválena, jak bylo řečeno, těmi třemi hlavními institucemi v roce 2000. Úmluva je neobyčejným úspěchem a je samozřejmě obklopena diskuzemi a kontroverzemi. Bylo řečeno, že zde se budou kodifikovat práva, na která mají občané Evropské unie již nyní nárok, měli již předtím, a cílem nebylo rozšířit tato práva právě chartou. Nicméně, při snaze konsolidovat práva, která mají občané již nyní, a tím, že jsme je dovedli, sloučili v jednom místě, v jednom dokumentu, tak došlo k takovému efektu a interakci mezi jednotlivými právy a možnost přistupovat a mít přístup ostatním dalším práv, ostatním právům se zde tedy posilnila kvůli jednomu členskému státu v roce 2000 nebyla charta součástí smluv, nicméně zůstala důležitá, nebo od roku 2000 ještě získala na důležitosti a teď vlastně tedy byla za, se stala součástí evropského právního systému. V té době se diskutovalo o, o této chartě na národní úrovni, ale i na evropské úrovni a charta získávala větší a větší status také i na, u Evropského soudního dvora, především po té, co generální advokáti to začali zohledňovat. Nicméně to nebyl právně závazný dokument v rámci evropského právního systému. Toto byla situace, která nebyla uspokojivá a mnohé členské státy a instituce to chtěly zlepšit z celé řady důvodů. Já vám jich několik výjmenuji. Za prvé, členské státy musí mít možnost důvěřovat tomu, že národní ustanovení, národní systémy nejsou potrývány opatřeními na straně Evropské unie, protože je nedostatek eh, základních, tedy eh, závazných eh, předpisů o základních právech na evropské úrovni. Za druhé, Evropská unie potřebuje jeden jednotný dokument, který zachycuje, jaká práva existují podle evropského práva, tak aby to bylo členským státům, jejich orgánům a jejich občanům jasné. Za třetí, evropské právo se zabývá oblastmi, které se přímo dotýkají občanů a paralelní prosazování práv tedy je nutné, tak aby se zajistilo, že státní a nadnárodní eh, orgány či, či kompetence nebudou vykonávány na úkor občanů. Kromě té, té oblasti svobody, bezpečnosti a práva máme také práva lidí zakotvená a potom musí být, do, musí být dodržována v jakékoliv legislativě. Národní soudy musí mít důvěru v to, že evropské právo není pouze v souladu se základním právy, což je většinou zakotveno v preambuli eh, v sekundárních předpisů Evropské unie, nejbrž, že i transpozice a aplikace a tedy těchto předpisů bude v pořádku s tím, že občané mají možnost je napadnout na základě jasných a právně závazných práv, práv a pravidel. A konečně, koherentnost evropského práva závisí na úplném souladu se základními právy podle, podle povinností členských států, podle úmluvy Evropské úmluvy o lidských právech a dalších mezinárodních úmluv. A to nesmí být podrýváno na evropským právem. Co tedy ta charta znamená pro občany Evropské unie? Obsahuje práva, na která mají nárok. Je to v sedmi kapitolách. A sice Eh, svoboda, svobody, jedno, rovnost, solidarita, občanská práva, spravedlnost, obecná ustanovení a ta první kapitola lidskost. Důstojnost. A ta diskuze o, o tom se vlastně týkala zároveň také částečně dost abstraktních otázek a mně připadalo, že když se člověk přečte tu chartu, a podívá se na obecná ustanovení, tak jak si to žádá smlouva o Evropské, o Lisabonská smlouva tedy, tak tam není vlastně nic zásadního. Žádný velký rozdíl a ty předpisy, které jsou v té kapitole o, nejsou nějak, ty předpisy, které jsou v té kapitole o důstojnosti, nejsou moc jiné než ty ostatní. Například kapitola 2, to je právo na život a v podstatě je to podobné ustanovení jako v Evropské umluvě o lidských právech. Evropský soud pro lidská práva nikdy nespochybnil právní aplikovatelnost to práva na život a často to použil ve velmi složitých a politicky citlivých případech. Evropská charta tedy zakotvuje ta práva nezávisle na tom, v jakých kapitolách by mohla tato práva být, být uložena. A v podstatě zde vycházíme především ze dvou zdrojů. Jsou to práva, která již existovala v evropském právu, jako například právo občanů na volný pohyb. A za druhé to vycházelo z Evropské umluvy o lidských právech a z protokolu. Zde charta tedy jasně říká, že pokud to obsahuje práva, která jsou v souladu nebo jsou stejná jako ta v Evropské umluvě o lidských právech, tak potom šíře a, a, a význam těchto práv bude, stejné, je bude stejná jako v případě Evropské umluvy o lidských právech. Nicméně to nezabraňuje tomu, že bychom měli v rámci evropského práva širší ochranu. Což znamená například, že v článku 7 charty respekt pro soukromý a rodinný život musí jít minimálně tak daleko, jako je judikatura v případě Gillen Quinton proti Spojenému království z ledna tohoto roku Evropského soudního dvora, tedy, tedy pardon, Evropského soudu pro lidská práva říká. Tam šlo o to, zda mohou policisté zastavovat a prohledávat občany pouze na základě svého vlastního uvážení a podle soudu nicméně to bylo porušení soukromého práva na soukromí a soukromého života. Potom v roce 2009 byl další případ, kde jasně jsou také implikace pro rozvoj té oblasti svobody, bezpečnosti a práva. A v té tedy spíše Evropský dvůr pro lidská práva naznal, že ta databáze policejní, databáze o DNA, kde jsou tedy vzorky DNA nebo i otisky prstů osob, které nikdy nebyly, nebyly podezřelí či odsouzení, v žádném případě nebyly ani odsouzení tedy z um, kvůli trestné činnosti, takže to je v rozporu s uh, jejich právem na soukromí. Stockholmský program si vyžaduje, aby komise proskoumala, zda a jak orgány členského státu mohou rychle získávat informace od soukromých či veřejných orgánů od ostatních členských států, aniž by používali donucovací opatření nebo justiční orgány jiného členského státu. Podobně potom program vyzývá komisi, aby přeskoumala, do jaké míry operativní spolupráce mezi komisí může být eh, posílena, především co se týče nesouladu komunikačních systémů a dalšího vybavení, používání tajných agentů a pokud je to nutné, operativní mm, závěry. Při provádění těchto aktivit komise bude muset zohledňovat jurisdik, no, juris, tedy jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva a musí muset zajistit, aby eh, nedocházelo k porušování práv jednotlivců na soukromí tím, že dochází, dojde k výměně otisku prstů, různých vzorků či den a podle or, mezi orgány členských států, protože by to bylo v rozporu s článkem 7 charty. A nyní můj druhý bod v této prezentaci. Charta se nějak neovlivňuje, není nějak omezena tedy v působnosti na občany. Pouze, některé, pouze některá ta ustanovení jsou omezena na občanství a ta jsou pouze v kapitole 5 konkrétně omezeno na občany Evropské unie, je například právo hlasovat a nechat se volit v Evropského parlamentu a na regionální úrovni v členských státech, pokud v tom členském státu, kde občané bydlí. Dále máme volný pohyb a volnost osazování se a diplomatická konzulární ochrana, to se týká pouze občanů. Nicméně, i v té kapitole, kde vlastně se týká, která se týká pouze občanů, tak tam jsou velmi důležitá práva zakotvená pro všechny v Evropské unii, ať už jsou to občané EU či občané třetích států. Například článek 41 obsahuje právo na dobrou zprávu. A je to tedy zakotveno sice v kapitole o občanských právech, ale říká se tam, že každá osoba má právo na to, aby její věci byly řešeny nezávisle, spravedlivě a v rámci rozumné doby mezinárodními orgány a institucemi Evropské unie. A zde tedy se hovoří o tom, že je to každá osoba, čili to není pouze občan, ale každá osoba. Tedy každý, kdo bydlí na eh, občan na území členského státu nebo kdekoliv ve světě, pokud ovšem jeho záležitosti musí být řešeny orgány Evropské unie. Instituce orgány Evropské unie znamená také orgány na úrovni členských států, pokud provádějí, vykonávají evropské právo. Takže žadatelé o azyl v členském státě mají stejně tak se mohou opírat o článek 41 charty a mohou žádat, aby jejich žádosti byly řešeny nestranně a spravedlivě a v rozumném období, protože žadatelé o azyl při žádost o azyl musí být řešena v souladu se sekundárními předpisy Evropské unie žádost o azyl osobou z Palestiny, která vlastně neměla, neměla žádné občanství, na Kypru to byla zamítnuta po 17 letech a to si myslím, že není až tak úplně v odpovídající době. T.H. Marshall, britský sociolog, sociolog, který mm, pracoval v druhé polovině 20. století, stále ještě je dost zásadním východiskem, či východním bodem pro pochopení toho, co znamená občanství. Jeho práce byla velmi důležitá, protože nám poskytuje možnost způsob, jak uvažovat o občanství a umožňuje eh, utéct si těm neuspokojivým myšlenkám o, mm, na, o mm, původu, o rasách a tak dále z 19. století. Podle Maršála ovšem občanství popisuje celou řadu práv, která osob a tyto osoby žádají svá práva a v okamžiku, kdy žádosti jsou provedený, tak se vlastně a, a přiznány, tak je vlastně občanství vykonáno. Ve Spojeném království například eh, se, se věnoval občanským právům během 18. století, politickým právům během 19. století a potom rozšíření jejich univerzálního volebního práva a potom sociální práva tedy ve 20. století. Toto je především vhodné pro, pro přeskum otázky evropského občanství. Protože když se budeme věnovat těm jednotlivým složkám práv či, či balíčkům práv, tak jak se vyjela v minulosti, tak zjistíme, že od práva na práci se, a od pracovních práv jsme se dostali k politickým právům a ještě v nejbližší době vlastně k sociálním právům, co se týče individu jednotlivých osob. Zde je potřeba si také uvědomit, že nový evropský systém sociálního zabezpečení, který začal platit od 1. května tohoto roku, vlastně přivádí revoluci do nároku osob v Evropské unii na právo na jednotné zacházení, stejné zacházení a sociální práva, ať už jsou kdekoliv. V Evropské unii, unii dnes občané třetích států také mohou využívat evropská práva pomocí celé řady nástrojů, které byly schváleny. Především je to směrnice o dlouhodobém pobytu pro občany ze třetích států, která poskytuje právo na pobyt a volný pohyb kvůli hospodářským a jiným účelům celé Evropské unii pro občany ze třetích zemí, pokud, které, kteří zde byli legálně po déle než pět let. Dále máme směrnici o, o sjednocování rodin, což platí právě pro sjednocený rodina. Máme směrnici pro studenty a výzkumníky, což poskytuje možnost pobytu osobám ze třetích zemí. A potom máme velmi kontroverzní směrnici o návratech, která říká, že členské státy musí tři, občanům ze třetích států buď dát povolení k pobytu, anebo je vykázat. Nicméně, to nyní bude také podléhat chartě. Práva jednotlivců na soukromý a rodinný život – často bylo použito Evropským soudním dvorem pro lidská práva, aby bylo tím založeno právo na ochranu proti uh, vyloučení. A již sekundární legislativa Evropské unie říká naprosto jasně, že občané ze třetích zemí podle maršála tedy získávají balíčky práv, což nyní bylo ještě dále rozšířeno chartou. Skoro všechna práva, která jsou obsazena v chartě, se netýkají pouze občanů EU, nýbrž i občanů třetích zemí. A tak tedy oni získávají balíčky práv, tak jak eh, podobně jako to popisoval Marshall podle hlavního významu slova občanství. Dalo by se říci, že i občané ze třetích zemí mají právo jednat jako občané v Evropské unii tím, že využijí chart, eh, práva podle charty. A ten rozdíl mezi občany unie a občany třetích států se tedy o něco zmenšil tím, že se narovnávají práva pro všechny v Evropské unii. Před chartou jsme byli zvyklí na to, že jsme základní práva chápali jako, patř, jako součást různých, různých částí různých světů. A většinou tedy to byly úplná ústavní práva, to nejsou pouze popisy pro to, jak má jednat vláda, nýbrž je to také práva, jsou to také práva týkající se eh, občanů, pro občany. A Bill of Rights například je součástí Národní ústavy a zároveň tedy musí státní orgány to chránit, tyto práva. A, a orgány, které jdou dále než stát, tak třeba nemusí jednat podle národních předpisů o právech, nicméně to není relevantní, protože stát stejně musí jednat v souladu eh, s těmito právy, musí zajistit jejich výkon a podobně potom, když se podíváme tedy na to, že ne všechny ústavy byly schopny chránit své, své ochrany, tak jako třeba bylo během druhé světové války, tak se vytvořily různé úmluvy, které my jsou státy vázány a lidská práva tedy jsou zakotvena potom v mezinárodních a regionálních dohodách. A například máme tady tu Evropskou úmluvu o lidských právech. Stát tedy potom se zavazuje zajišťovat a chránit práva občanů, tak jak je to v mezinárodní smlouvě, podle své jurisdikce. Mechanismus pro určení obsahu těch mezinárodních lidských práv, tak jak je to zakotveno ve smlouvách, je za prvé tedy národní zpráva, ale to může být různé mezi jednotlivými e, zprávami. A za druhé je to pro národní soudy, aby rozhodli, co je významem mezinárodní smlouvy v kontextu jednání národní zprávy. A potom někdy je potřeba se podívat také tedy na, umluvu, na Evropskou umluvu o lidských právech, tak máme také soud, jako třeba Evropský soud o lidských právech, který byl vytvořen tak, aby jakýkoliv jednotlivec se na ně mohl obrátit a stěžovat si případně odvolat se svých práv. Nicméně to je poněkud výjimka v mezinárodním kontextu. Karta nicméně není národní ústavou ani mezinárodní umluvou o lidských právech. Místo toho patří do právního pořádku Evropské unie a pro svůj výklad je závislá na pro svůj výklad a, a prostozování závislá na mechanismech Evro, evropského práva a ukládá tedy povinnosti státním orgánům, které nemohou být těmito státními orgány nějak měněny. Je to naprosto definitivní interpretace a tam jde o která je zachovávána Evropským soudním dvorem, na který se může obrátit jakýkoliv národní soud a požádat o pomoc při interpretaci. Nicméně tato interpretace je potom závislá, a to jak pro národní zprávy v členských státech, tak i pro národní soudy. Když budeme mít jako výchozí bod Webru stát, který je definován jako území, osoby a byrokracie, tak potom nám charta říká, že máme základní změny v Evropě. Za prvé, charta je výsledkem supranárodního vyjednávání, diskuzí a přijetí. Bylo to ratifikováno všemi členskými státy přes Lisabonskou smlouvu, nicméně není to vý, projekt či produkt eh, národních eh, konstitučních systémů jakéhokoliv člensk, jak jednotlivých členských států. A pravomoc vytvořit takováto práva popisuje orgán jako orgán, který nepatří mu ve, ve, do Webrova státu. Nicméně charta modifikuje nároky státních orgánů na monopol používat legitimně násilí. Já bych vám vás chtěla zde odkázat například na poslední rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva proti spojené království a na stokholmský program a na to, jaký to bude mít dopad na orgány a jejich používání, případně používání násilí. Eh, není možné, aby lidé byli nějak omezováni ve svých právech tím, jak je používá jedno národní orgány. Například jeden orgán členského státu nemůže rozhodnout, že právo na, na soukromý či rodinný život se týká pouze jejich eh, národních občanů. A to jsou práva, která platí také pro ostatní občany členských států, které se zrovna nacházejí v jurisdikci toho daného členského státu a zároveň ale je povinnost zajistit respekt těchto práv tak pro všechny občany třetích států, ať už se nacházejí pravidelně či nepravidelně, či legitimně či nelegitimně na, na daném území. Jde tedy o to, že jsou to lidé, kteří mají nárok na toto právo. A nemusí to být zrovna lidé, občané jenom nějakého Weberova státu, nebo to nemůže být na ně omezeno. A potom hovo, jsme, hovo, jsem hovořila o území. To území nemůže být nějak modifikováno, území, na kterém platí charta jednotlivými členskými státy. Členský stát nemůže říci, že ta charta platí jenom na, na části jeho území, jako to například udělá Austrálie když vyloučila Christmas Island, který je sice součástí Austrálie, ale ne pro například účely poskytování azylu. Nicméně orgány členských států jsou, mají povinnost zajistit dodržování, přesné dodržování práv z charty na všechny, pro všechny osoby. Já jsem se pokusila zde tedy podtrhnout ty hlavní změny, které Lisabonská smlouva přinesla či přinese občanům Evropské unie. Nejdůležitější asi je přístup k základním právům Evropské unie přes právní dopady, které dostala, které Lisabonská smlouva dala Evropské chartě lidských práv. Zde máme tři hlavní konsekvence, dopady. Za prvé, občané Evropské unie nyní mají chartu práv, která je právně závazná a kterou jejich státní orgány musí do, dodržovat v, souvislost, v souladu s jejich povinnostmi. Za druhé, občané třetích států se stále více podobají občanům Unie, díky tomu, že jsou nyní jako příjemci tedy za budování součástí, tedy jsou také mezi příjemci práv z charty podle stejných podmínek. Dále za třetí charta poskytuje nový a možná, nový a možná velmi důležitý zdroj práv pro občany v Evropunii, který, která nemůže být změněna jednotlivými členskými státy a jejich orgány podle toho, jak jim to bude vyhovovat a pokud by to bude nějaký problém, ta práva pro ně. Došlo tedy k oddělení orgánů či autority a práva, což pomůže orgánům členských států, aby si více důvěřovali a občanům v Evropě, aby více důvěřovali všem orgánům v Evropské unii. Merci, madame, pour cette analyse juridique minutieuse. Já vám velmi děkuji za tuto velice detailní právní analýzu dynamiky základních práv a e, toho, nač jsou aplikována. Teď dám slovo panu Sidžanskému, zvláštnímu poradci Evropské komise a emeritnímu profesoru oddělení politických věd na Univerzitě v Ženevě. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám velmi rychle a v úplně jiném pořadí než jsme tady teď slyšeli, prezentoval spíše ty politické aspekty evropského občanství. Můj plán je velmi jednoduchý. Nejdřív bychom si měli položit určité otázky k evropskému politickému prostoru, který se vytváří, a potom se zabývat demokracií, a to ze dvou úhlů. Jednak reprezentativní demokracii, kterou dobře známe, ale také přímou demokracii, která se teď zavádí do evropského systému. Ta druhá část bude velmi stručně věnována různým druhům konzultací, protože konzultace mechanismů, stejně jako existujících orgánů, které byly vytvořeny, jsou vlastně způsobem, který by měl evropským občanům umožnit zasahovat do rozhodovacího procesu. A na závěr se dostanu jednak k otázce, respektive pokusím se odpovědět na otázku, co můžeme teď udělat, aby se mladí lidé začali zajímat o Evropu. Protože nás brzy přerostou co udělat? Myslím, že tam jsou tři osy, které bych chtěl zmínit. Jednak zavedení takové evropské občanské výchovy, za druhé je tady dimenze obecného vzdělávání, které probíhá v našich školách. A za třetí eh, je to zavedení vědecké metody. Já bych si potom také dovolil několik eh, osobních úvah které se ostatně pokusí navázat na prezentaci pana předsedy Barosa. Samozřejmě mluvím jen zám, sám za sebe, což vám bude velmi brzy jasné. Takže evropský politický prostor. V této smlouvě se poprvé nachází jedinec, člověk, jakožto centrum, kolem něhož se vyvíjí všechny ty různé svobody a práva, o kterých tady mluvili naši kolegové. Ale co mě obzvláště zajímá, to je svoboda myšlenky, svoboda názoru. A což je stále zásadní, svoboda projevu, informací a svoboda schromáždění se. To jsou všechno svobody, které jsou, na základ, které jsou základem našich demokracií. A za chvíli se na to podíváme. Další zajímavý aspekt ve smlouvě z politologického hlediska je zavedení politických stran a uznání skutečnosti, že politické strany, obzvláště na evropské úrovni, ve víceméně blízké budoucnosti, budou vyjadřovat vůli občanů. Reprezentativní demokracie, já si myslím, že k tomu tady nemusím vést dlouhé řeči. My všichni velmi dobře víme, co zastupuje Evropský parlament, jak toto funguje. Ale také víme, že Evropský parlament teď rozvíjí své pravomoci skrze postup spolurozhodování a různé domény, které byly zapracovány do Lisabonské smlouvy. To vše dává parlamentu více moci. A otázka tedy je, jak je to možné, že není žádný vztah mezi rozvíjejícím se mocí a účastí na demokracii, protože my vidíme, že účast občanů se snižuje a přitom pravomoci se zvyšují. Tak si říkám, není to kvůli tomu, že občané nejsou dost informováni a nevědí, že parlament už není jen taková poradní instituce, ale že má skutečné pravomoci. Takže tohle je první zajímavý bod. A potom, když se podíváte na účast občanů na politickém životě ve členských státech, tak tam vidíte, že na národní úrovni je ta účast vyšší. Ale máme určité federální státy, kde ta účast je zhruba 50%. Ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku, když k volbám přijde 45% lidí, k volbám do parlamentu, tak máme velkou radost, máme pocit, že to je obrovský úspěch. A takže ta účast tam se také snižuje. Je třeba mít na paměti skutečnost, že ve strukturách, kde ty pravomoci nejsou příliš jasně vymezeny, nebo tam, kde ten vztah mezi vaším hlasem, protože my můžeme hlasovat pro parlament, ale nevíme přesně, kdo potom bude zvolen. Tady je to to tež. My eh, tady hlasujeme pro parlament. Já mám totiž také řecké občanství, takže jsem také evropský občan, ale my nevíme, kdo nakonec bude komisař, kdo bude předseda komise. A proto Jacques Delors říkal, že je třeba stanovit nějaký vztah mezi hlasováním a výběrem předsedy. Samozřejmě, že ideální by bylo, umožnit předsedovi, aby si sám vybral komisaře a ne, aby mu často se to stává, byli vnuceni a aby to bylo po eh, jednáních, která jsou často dosti nesnadná. Takže to je první věc. A za druhé, vidíme, že přes všechny ty předpovědi, asi vzpomínáte na práce Ernsta Háze o vývoji Evropy, on říkal, že tam bude simultánní rozvoj vedoucí k evropským politickým stranám, ale my ve skutečnosti máme jen taková embrya politických stran. A on říkal také, že zároveň s tím, s těmito, s tímto vývojem různých politik se vytvoří skupiny občanů, které povedou dialog s tou mocí, která se v Evropě vytváří. Jenomže vidíme, že tomu tak není. A za třetí, parlament tím, jak se zvyšují jeho pravomoci, se stává předmětem různých skupin, které na něj vyvíjí nátlak. Já vím, že dříve jsem chodil po parlamentu a poslanci mi říkali, my nikoho nezajímáme, když to teď nevědí, jak se zbavit všech těch lidí, kteří se o ně zajímají. Protože tohle jasně ukazuje důležitost a pravomoci určité instituce. A já myslím, že pro politology je velmi dobré když mohou sledovat, jak fungují tyto skupiny, které vědí, na koho se obrátit, protože jim jde o to, aby ovlivnili rozhodovací postup a výsledky celého procesu. A aby tedy jednali ne zbytečně, ale velmi efektivně, pokud to bude možné. Nepovede se to vždycky, ale takhle fungují. Takže je zajímavé konstatovat, že Tohle je takový pozitivní prvek ve vývoji Evropského parlamentu. A teď ta přímá účast. Samozřejmě, že zavedení iniciativ v evropském politickém životě je zásadním průlomem. Je to velmi zajímavé. Milion občanů může prezentovat iniciativu. Máme k tomu celé nařízení, které vytvořila komise, které schválil parlament a která v podstatě ukazuje, jak postupovat, když chcete dát dohromady nějakou iniciativu a nechat ji odhlasovat. A také, a to je docela zajímavé, té iniciativy se musí účastnit třetina členských států. A za třetí, ta úroveň účasti ve členských státech je také nastavena. A to je velmi zajímavé, je to odlišné od toho, co máme například ve Švýcarsku, kde prostě ta iniciativa začne nezávisle na tom, kolik kantonů se toho účastní a tak dále, protože se to posazuje na federální úrovni. Zajímavé je ale, a to e, ve vztahu k tomu, o čem jsme tady mluvili, že pokud ta iniciativa se týká hodnot, respektive pokud ani je proti určitým základním hodnotám Evropské unie a Evropy obecně, tak ta iniciativa prostě není přijatelná. A stejně tak se ta iniciativa může týkat jen oblastí, ve kterých má komise pravomoci. Protože tato iniciativa, nezávisle na tom, a úplně jinak, než to máme ve Švýcarsku, protože ve Švýcarsku, jakmile se iniciativa odhlasuje jednou, tak je automaticky zapsána do ústavy. Když to tady, ta iniciativa v podstatě jen spustí určitý proces na komisi. V podstatě žádá komisi, aby tato jedná a aby potom předložila návrh, který půjde na radu. Takže Tohle je součást toho rozhodovacího procesu, který známe. Rada navrhuje, rada rozhoduje, komise navrhuje, rada rozhoduje, parlament také podle daného legislativního procesu. Takže tohle je ten základní rozdíl, který já tam vidím. Jak vidíte, ve Švýcarsku je to jaksi mnohem přímější, protože přestože ve Švýcarsku máme také určité rozdíly, je to pojímáno na federální úrovni, kdežto tady se to počítá podle počtu států a kritérií, která jsou velmi přesně nastavena. Já jsem si přečetl to nařízení a musím říct, že je dost komplikované. A vím, že to je dosti složité. I v tak malém státě, jako je Švýcarsko, je těžké řešit tyto otázky. A dovedu si představit, že když se podíváte na ty proporce, které jsou nutné v Evropě, takže to bude skutečně velmi složité. Za druhé, tady máme ten přímý kontakt občanů. To jsou ty petice. To je zajímavé. Z mého hlediska je to zajímavé ze dvou úhlů. Za prvé, to je věc, která existuje už několik let. Je zajímavá proto, že každý rok je podáváno víc než tisíc petic. To pro nás, pro politology a pro sociology, kteří se zabývají obsahem petici a sledují, jak se to rozvíjí, ten proces, tak e, je to pro nás skutečně značná účast na procesech Evropské unie. To samozřejmě neznamená, že ty petice mají vždycky nějaký dopad. Ale ze sociologického hlediska je zajímavé vidět, že se tady vytváří určitý evropský politický prostor. Mluví o tom několik autorů, jak jistě víte. Takže tohle je těch pár prvků. Já to v podstatě jen zmiňuji, potom tady máme také otázku ombudsmana pro občany, máme různé instituce, které se rozvíjí a je zajímavé, že všechny tyto procesy eh, byly vytvořeny před lety a neustále se rozvíjí. Další způsob, jak se občané mohou účastnit politického života, a který mě také velmi zajímá, je účast na národních referendech. Protože my víme, že eh, v otázce ústavy to vyvolalo obrovskou debatu ve Francii. Já neříkám, že ta diskuze eh, nebyla tak trochu dutá z hlediska argumentů a pochopení toho, co to Evropa je, co to Evropa je. Protože často ti, kdo hlasovali proti, říkali, ale my věříme v Evropu. Tak si říkáte, jak je možné věřit v Evropu a hlasovat proti. No ona tam k tomu byla argumentace. A svým způsobem je to účast. A myslím, že to tu diskuzi ve Francii obrovským způsobem podpořilo. A vzpomínám se na další diskuzi, která proběhla eh, už dávno, je to v roce 54 a tehdy se to týkalo COD, to byla velmi důležitá ideologická diskuze. Nemyslím si, že by to nějak přispělo k lepší znalosti fungování Evropy, ale věc, která nás všechny zajímá, je, jak je to možné, že přijmeme skutečnost, aby referendum, které je na národní úrovni velmi demokratické, ovšem na evropské úrovni je podle mě nedemokratické, protože ona to byla menšina občanů. Byla tam účast, řekněme, 60%, kteří mohli zablokovat ústavu. A také tak udělali. Takže to je velmi závažná otázka. proto tam byl ten nápad uspořádat případně evropské referendum. Kdybychom zase měli nějakou novou smlouvu, všichni říkají, že ne, že tahle je poslední. Žiskard Destang říkal, tahle ta bude už trvat věčně, ale nemůžete vždy věřit tomu, co říkají politici, hlavně vzhledem k tomu, že on byl částečně autorem té ústavní smlouvy. Ale v každém případě už roky máme nové a nové smlouvy, které mění strukturu, které mění pravomoci a neustále rozvíjí fungování Evropské unie. V posledních 60 letech od velmi omezených smluv najednou máme smlouvy, které pokrývají v podstatě úplně všechny oblasti a dokonce vymýšlí nové oblasti. Takže já si říkám možná, že to evropské referendum bude docela potřeba jednou. Já vím, že už se o tom začalo mluvit. Mám takovou anekdotu. Eh, první evropské referendum zřejmě prý navrhoval generál de Gaulle. Takže možná bychom se měli podle toho návrhu generála skutečně zamyslet nad možností uspořádat referendum pro zásadní změny případně pro nějakou novou ústavu někdy v budoucnosti. Já vím, že to bude ještě dlouho trvat, ale v každém případě toto referendum by se mohlo inspirovat tím, co máme ve Švýcarsku. Tam je potřeba dvojitá většina. Jednak většina občanů, ale také většina kantonů. A když toto přirovnáte k tomu novému rozhodovacímu procesu, který je popsán v Lisabonské smlouvě, a kdy na úrovni rady, pro proto, aby padlo rozhodnutí, myslím od roku 2014, se bude vážit na jedné straně většina států, 60%, ale také 60% občanů Unie. Takže tam zase bude takový federativní přístup. Protože je to zastoupení jednak těch jednotek, které tvoří Unii, a jednak občanů jako takových. Takže to je cesta, která možná v budoucnosti bude otevřena. Teď ty konzultace. Já o tom nechci mluvit dlouze, protože my víme, co se v Evropě stalo a děje. Vytváření evropské moci vedlo ke vzniku různých skupin občanů, asociací, lobbystů, různých profesních organizací a tak dále. Jsou jich stovky. Někteří mluví o 1500 až třech tisících lobbystech, mluví se o pětistech až tisíci profesních skupinách, více či méně specializovaných. A my konstatujeme, studovali jsme to s žádným minutem několik let, že není žádný seznam. A když smlouva například říká, že v oblasti zdravotnictví se bude uznávat eh, osteopatie a noví lékaři je osteopaté, tak oni automaticky vytvoří asociaci a začnou vést dialog. Což je okamžitá reakce na vytvoření takové nové struktury. A ob- účast občanů je někdy přímá, někdy nepřímá. My všichni známe tyto instituce a tyto orgány. Orgány mohou ovšem být také institucionalizovány na jiné úrovni, jako starý EHSV. Podívejte se na jejich budovu a hned vidíte, eh, jakým vývojem prošly. Ovšem podle mého názoru je tam jeden nedostatek. EHSV není dost reprezentativně, tam příliš málo členů, než aby mohli skutečně vyváženým způsobem zastupovat ty různé zájmové skupiny. Kdežto asociace jako COPA, jako Business Europe, jako odbory koordinují členy v rámci EHSV. Takže jsou tam všechny tyto sociální procesy, které jsou podle mě velmi důležité, protože vytváří takové základy a umožňují přístup občanům do zákonodárného procesu. A, což je ještě zajímavější, máme výbor regionu. Výbor regionu, který stanoví, že jeho členové musí být zvoleni. Ovšem velký problém výboru regionů je zase jeho reprezentativita, protože je tam strašná nerovnost mezi různými regiony. Podívejte se na region Landu nebo podívejte se na Belgii. Vezměte si příklad regionů ve Španělsku a srovnejte je s jinými zeměmi, jako je Francie, kde ten region teprve začíná pořádně fungovat. Takže je tam přílišná nevyrovnanost. Jsou země, které prostě nemají tu tradici regionu. Například Řecko regiony skoro nezná, Portugalsko také ne. Pomalu se teprve vytváří na politické úrovni a na hospodářské úrovni. Takže je spousta indikátorů, které ukazují, že je tady velká konvergence zájmu na Evropské unii a na těchto procesech. Podívejte se na média, na velké společnosti, na různé think tanky. To všechno je v zásadě takové vření myšlenek a zájmů, které teď vznikají a které můžeme pozorovat. A to byla jen taková připomínka, ale dostávám se k té mé otázce, co dělat pro mladé lidi. To se mi zdá být pro budoucnost to nejdůležitější. Myslím si, že potřebujeme nějakou evropskou občanskou výchovu. A když se rozhlédnete kolem, kde něco takového mají? V podstatě nikde. Některé instituce, které existovaly a které chtěly vytvořit nějakou příručku pro takovouto výchovu, zmizely. Já si myslím, že komise a generální ředitelství pro kulturu a vzdělávání by se měly vážně touto otázkou zabývat. Paní Pak mluvila velmi zajímavě a já bych byl rád, kdyby se orientovala i na takové to otázky, o kterých se mluví, ale které nebyly zrealizovány. A v takovéto evropské občanské výchově bychom měli mít konkrétní prvky, aby to mladé zaujalo. Měli bychom najít nějaké jasné problémy a ukázat jim, že třeba otázka životního prostředí ta se nemůže řešit na úrovni Francie nebo Španělska nebo jediné země. Musí se to řešit na evropské úrovni nebo dokonce na světové úrovni. A já myslím, že tohle by pro mladé bylo zajímavé, protože je životní prostředí velmi zajímá. Také bychom mohli mít eh, různé takové simulace, které by probíhaly ve školách nebo na různých fórech, kde by se hrála taková hra na Evropskou unii, kde by se mladí lidé učili, jak Evropská unie v praxi funguje. Evropské vzdělávání, evropská výchova, to znamená například dějiny Evropy. A já tady vždy mluvím o, tom, o té nové příručce, francouzsko-německé příručce, která je úžasná protože klade otázky a dává dvě perspektivy k jednomu stejnému fenoménu. Například první světové válce, druhé světové válce, v době mezi válkami a tak dále, z obou stran. Proč bychom nemohli učinit totéž pro Evropu? A ev- myslím, že komise by měla v tomto zaujmout iniciativu, protože ty dějiny jsou vykládány všude jinak a v budoucnosti má toto zcela explozivní sociální potenciál. Případně to může vést i k protievropským hnutím. Samozřejmě, že bychom také mohli zavést do této výchovy nějaké ty demokratické normy, o kterých víme, mluvíme o nich, ale které tak někde se vznáší a nové generace si je často neuvědomují. A co se vzdělání týká, tak eh, jsou tam další důležité prvky. Například otázka hranic, ukázat, jak vznikly. Protože podívejte se, dnes máte novou maďarskou vládu, která slíbila maďarské pasy občanům maďarského původu, kteří žijí v sousedních zemích. Je to proti evropským hodnotám nebo naopak eh, pro ně? Jaká je ta hranice a je důležité brát v úvahu hranice nebo ne? Protože jsme měli to velké Chorvatsko, velkou Ser- velké Srbsko. Chceme podporovat takováto hnutí anebo ne? Takže my bychom měli podporovat naše hodnoty a zabývat se vážně tím, co se děje v jiných, v jiných zemích. A za třetí, myslím, že důležitá by byla výchova v dějinách evropské integrace. Nezapomínejme na to, že tohle začíná mezi dvěma válkami jakožto politický akt. Nejde tam jen o politické myšlenky. A po druhé světové válce, jakmile válka skončila, tak byly vytvořeny tato nadnárodní hnutí. Demokratické politické strany, liberálové, křesťané, socialisté, se e, na evropské úrovni dali dohromady, aby podporovali myšlenku Evropy na úrovni ekonomik, ale také na úrovni vzdělávání. Já si myslím, že je třeba toto brát v úvahu při naší práci v budoucnosti, protože já si vzpomínám, že jsem četl takový dokument komise, už je to několik let, který mluvil o počátcích, o původu evropské integrace a mluvilo se tam jen o Žanu Monetovi a Evropském společenství uhlí a ocely. A nesmíme zapomínat, že Evropa nebyla vytvořena z vrchu, ale že vznikla ze spoda. Byly tam kořeny, na kterých se potom vystavily ty instituce s Žánem Monetem, který měl samozřejmě úžasnou vizi. A třetí dimenze, to je Úvod do vědy. Víte, že to je takové mé oblíbené téma. Ostatně, kdyby tady byl předseda, pan Baroso, bohužel tu není, tak by mi řekl, ty vždy mluvíš o tom též. Ale ano, protože je to tak. 30% základních škol ve Francii praktikují tuto metodu a experimentálním způsobem učí, jak řešit problémy na vědecké úrovni s hypotézami, důkazy a diskuzemi. Ale to, co mě zajímá ještě více než tato technická otázka, je, že pokud my chceme skutečně zvýšit úroveň našich budoucích generací a umožnit jim, aby se z nich stali skuteční občané, kteří se účastní a ne občané, které nezajímá Evropská unie. Jen se podívejte na to, kolik to je procent v Evropské unii. Zem, v některých zemích lidé, kteří nevědí, co to je Evropská unie, v životě o tom neslyšeli. Tak pokud tohle chceme, tak je třeba umožnit přístup k takovýmto znalostem pro všechny. Ta metoda, o které mluvím, umožňuje naučit se, co je to dialog, co jsou to důkazy, co jsou argumenty, podložené důkazy a nakonec také respektovat eh, vašeho protivníka v diskuzi. Navíc to vede eh, k tomu, že se děti už na základní škole naučí zásadám demokracie. Možná, že bychom s tím měli začít ještě před základní školou. Je třeba, aby naše děti věděly, co bylo v Evropě už učiněno a aby ji brali za svou. To je podle mě velmi důležitá podmínka pro dobrou budoucnost Evropské unie. A teď bych jen velmi stručně řekl pár takových osobních úvah. Vidím, že paní předsedkyně se na mě tady přísně dívá, ale je laskavá, nechává mě trošku mluvit déle. Jestli jste viděli Eurobarometr, tak eh, jste jistě konstatovali, že image Evropy je především volný pohyb, možnost se volně pohybovat v tomto prostoru svobody. Je taková hlavní představa o Evropě. Téměř 50 lidí říká pro mě Evropa znamená tento volný pohyb, kterého mohu požívat v rámci toho evropského prostoru. Druhá představa o Evropě vychází z eura. 37% lidí je přesvědčeno o tom, že symbolem Evropy je euro. Víme proč, já to nebudu analyzovat. Ale je zajímavé konstatovat, krize nebo útok, nebo ať už tomu říkáte jakkoliv, na euro, může také mít jakožto důsledek krizi evropské integrace. Paní Merklové trošku trvalo, než si to uvědomila. Na začátku chtěla Řecko vyloučit, potom řekla, že je třeba mu pomoci, a být solidární. No a v posledním projevu dokonce řekla, že pokud stroskotá euro, tak stroskotá i evropská integrace. Což znamená, že eurozóna bude mrtvá nebo paralizovaná na určitou dobu a návrat eh, k národním měnám, to by byl už úplný chaos ztráta finančních prostředků a to hlavně na národní úrovni velká ztráta prestiže. Takže je třeba uvažovat. Důvěra je v Evropě velmi důležitá. Říká se, že je to zhruba 50%, ale já jsem si jistý, že v této chvíli je to míň. Potřebujeme se podívat na nové průzkumy, abychom viděli, Od té chvíle, co proběhla ta diskuze mezi Řeckem a Německem a ostatními členskými státy o solidaritě, jestli se má pomáhat nebo nemá, tak to je diskuze, která snížila důvěru občanů v Evropskou unii. A to tím spíš, že to, co se děje, může přes snahy Řecka, Španělska, Portugalska a dalších zemí, přes všechny ty balíčky finanční disciplíny, to může vyvolat, a my to všichni víme, větší nezaměstnanost, méně důchodů, snižování platů a další důsledky. My teď v podstatě útočíme na nejcitlivější stránky našich občanů, je to jejich život, jejich eh, životní úroveň. A přitom jim říkáme, ale pokud váš stát něco udělá, tak ho potrestáme. Evropa trestá, najednou Evropa má takovou imič četníka, ale mně se nelíbí tahle imič Evropy. A jak tady velmi diplomaticky říkal pan předseda Barroso, říkal, je třeba Už nevím, jak to přesně říkal. Ale já si myslím, že bychom měli úplně změnit směr. Pokud chceme naší populaci dodat více elánu, brát v úvahu veřejné mínění a diskuse, které probíhají na úrovni médií, na úrovni informací, tak si myslím, že je naprosto nutné, aby Evropa ukázala solidaritu, aby projevila dynamiku, aby ukázala, že může kontrolovat trhy, což je naprosto zásadní, ale také, podle mého názoru, v nějakém balíčku, v nějaké globální vizi. A ne jen v takových eh, odvětvových iniciativách, jednostranných iniciativách, jak to byl ten případ proti spekulacím z dluhopisy německého státu o které rozhodla paní Merklová. Já bych nerad, aby image Evropy byla stále negativnější a my k tomu teď přispíváme. Nepodaří se nám dostat se z krize, pokud nebudeme mít podporu veřejného mínění a obzvláště našich občanů. A náš občan ale, když mu jako jediný signál nebo jako jediný motiv ukáz, ukážete trest, sankce, že třeba nebude moci nějakou dobu volit a tak dále, no tak to je občan, který bude nejdříve odzbrojen, ale může se stát, že jednoho dne eh, začne se účastnit sociálních nepokojů, které, ke kterým už došlo v Řecku a ke kterým může velmi dobře dojít i v jiných zemích. A já bych opravdu rád, aby byla přijata opatření, která zamezí to vývoji věcí. A uzavřel bych to s tím, že doufám, že občané začnou zase důvěřovat Evropě, protože jejich účast je naprosto zásadní pro to, abychom se dostali z krize. Takže já doufám, že i jejich účast se vrátí. To je úkol pro komisi a pro instituce. Ta task force je jen falešnou task force, to je už můj závěr. Je to v podstatě jen setkání ministrů financí, kteří si najednou říkají task force. A schází se s předsedou Evropské rady. Co to znamená pro mě? Možná ne pro vás, ale pro mě to znamená, že tady dochází k boji o moc, velmi diskrétnímu boji, velmi zdvořilému boji. Ale stále intenzivnějším boji mezi jednotlivými vládami, jednotlivými zeměmi a komunitou, kterou zastupuje komise a parlament. A doufejme tedy, že k tomu to nedojde. Jak tady říkal pan Barroso. A vidíte, že tady mluvím velmi svobodně. Řekl svým přátelům, hlavám vlád a států. Já vám představuji Dušana. On říká to, co já si myslím a říct nemohu. Děkuji. Merci. Alors je retiens votre... Mm, děkuji. Já myslím, že ten odkaz na historickou dimenzi byl velice zajímavý. A teď nám tady zůstává jen Pierre Lemoine šéf-redaktor Europolitics a potom doufám krátká diskuze. Takže jsme tady měli hm, dvě, dvě, dva projevy politiků a dva projevy akademiků a já bych měl poskytnout takový jiný úhel pohledu. Já jsem evropský novinář a v podstatě eh, má role by měla být mezi evropskými institucemi a profesionály, kteří s nimi pracují. Život novináře není tak důležitý. Jeho role je být svědkem a klást otázky, což já učiním a budu se snažit být co nejpraktičtější. Možná tady neřeknu všechno, ale doufám, že to uh, usnadní ten přechod k diskuzi. Budu se snažit mluvit co nejméně akademicky a co nejvíce prakticky. V podstatě bych to chtěl pojmout eh, jako takovou elegii na praktického ducha. Já jsem francouzský a evropský občan, protože jako mnozí z vás mám dvě občanství. Dozvěděl jsem se, že jedno je nadřazené druhému. Evropské občanství mi bylo uděleno, protože eh, mám národnost jednoho z členských států EU. Nemám evropské občanství, a přeju mým dětem nebo vnoučatům, aby i oni měli evropské občanství. Co nám teď v květnu 2010, 6 měsíců potom, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, umožňuje uvědomit si své evropské občanství? No já vycházím z některých základních práv, většina z nich tady byla zmíněna v předchozích projevech. Jednak je tady právo hlasovat, právo volit. Já mám právo volit a být zvolen v místních volbách a e, také v volbách Evropského státu, e, ve kterém žijí, i kdyby to nebyl stát mého původu. To je taková inovace oproti maastrichtské smlouvě, ale bohužel trošku omezená, protože e, málo z těch takzvaných migrujících občanů volí v jiném státě, kromě Belgie. A jak to už bylo řečeno, v červnu 2009 byla zase účast na eurovolbách poměrně omezená, 57%, to znamená 2,5% méně než v posledních volbách. Parlament přece jenom eh, požívá větší účasti občanů a myslím si, eh, že ta malá účast na volbách ukazuje nedůvěru vůči Evropě jako takové a ne vůči parlamentu. ale myslím, že v těchto podmínkách eh, ještě není důvod dělat si starost o tu evropskou identitu. Za druhé, máme tady tu otázku Schengenu, eh, toho prostoru eh, bezpečnosti, svobody a justice, možnost volného pohybu. Právě Schengen zrušil vnitřní hranice postupným rušením kontrol na hranicích členských států Schengenu, ve, kterých, ve kterém je teď 22 ze 27 členských států plus 3 další země, takže celkem 25 států. Schengenské dohody, které byly uzavřeny před 25 lety, jsou takovým převedením eh, do praxe eh, snahy přiblížit Evropu občanům, přestože eh, byly uzavřeny mimo komunitární rámec takovou klasickou mezivládní dohodou. Dlouho trvalo, než byly implementovány, trvalo to 10 let. 84-85 byly podepsány a po deseti letech teprve začaly být uváděny do praxe. V roce 1993 tedy byly zrušeny hranice a já bych k tomu chtěl říci, že silniční zácpy existují i nadále na hranici, na dálnici mezi Bruselem a Paříží. Takže řidiči musí ze 120 zpomalit na 10 a přitom není jasné proč. Je to proto, že se drží nějaká minuta ticha za Eh, ty fyzické hranici, které předtím oddělovaly dva nepřátelské státy, já nevím. Já si stěžuji na tuto šikanu na francouzsko-belgických hranicích, která neexistuje na belgicko-holandských nebo belgicko-německých hranicích. Kdo za to může? Belgie nebo Francie nebo jednotlivé regiony? Těžko říct. Ale tak trochu všichni zodpovídáme za tuto překážku, která mě vadí, jakožto řidičovi trochu a jakožto evropskému občanu velice. Ale kromě těchto osobních úvah, Lisabonská smlouva mění právní pravidla pro Schengen, posiluje eh, hlavní, hlavní zásady Unie a snahu poskytnout občanům ten otevřený prostor justice, bezpečnosti a svobody. To všechno jsou velmi důležité hodnoty pro Evropany, Mluví se o tom v Eurobarometru, o kterém tady mluvil můj kolega. A jak říkal také eh, profesor Jarek Monar, který to mluvil dnes ráno, a také jsem ho slyšela minulý týden ve Štrasburku. Pan profesor Monar vypočítal, eh, že Rada pro justici a vnitro Ano, má teď eh, nový název, ale já tomu pořád říkám tak jako dřív. Tato rada od V posledních deseti letech schválila 1300 textů. Mluví se tam o občanské ochraně, soudní ochraně, asilových otázkách, migraci, vízové politice na leta 2010 a 2014. A není tam méně než 170 návrhů, které komise začala převádět na iniciativy. Paní Malmström bude mít hodně práce. Takže, jak vidíte, je tady velký rozdíl mezi evropskými ambicemi a schopností členských států transponovat to všechno do své národní legislativy. A to aniž bych počítal eh, přirozený odpor národní administrativy. Jakožto každé takovéto struktury, která je špatně připravená, špatně strukturovaná a plná nedůvěry. Komise se snaží podporovat eh, důvěru mezi členskými státy a tvrdí, že to je stále zásadní podmínka, ale bohužel ta důvěra tam není. A co s tím? Zajistit, že Erasmus bude eh, povinný pro všechny evropské policisty? Lisabonská smlouva posiluje roli členských států v těchto doménách a komise by se měla snažit jim v tomto pomoci. Rozvod, to je otázka, která tu nebyla dnes zmíněna rozvod je velmi bolestivá záležitost. A když se rozvedení manželé chtějí usídlit v jiném členském státě, tak musí ještě bojovat s právním řádem. Jedná se o tom od roku 2006, kdy komise předložila e, návrh, kde se dávala e, zúčastněným stranám možnost dohodnout se na právo rozhodném. Paní eh, komisařka Redingová, která bohužel nemohla dnes přijít, neváhala nad tím eh, znovu začít jednat o starém návrhu členských států, deseti členských států, aby se totiž pro rozvod eh, používala taková formule posílené spolupráce. Pokud ovšem k něčemu takovému dojde, bude to poprvé v historii Evropské unie. Členské státy často neměly politickou vůli a přitom právě z právního hlediska je to možné od Amsterdamské smlouvy. Takže otázka. Přeshraniční rozvod bude ještě dlouho blokovat Evropskou unii. Rada musí nejdříve kvalifikovanou většinou dát zelenou spolupráci, mechanismu posílené spolupráce a potom eh, ty státy, kterých se to týká, budou hlasovat o svém návrhu té posílené spolupráce jednomyslně a ostatní si budou moci to rozmyslet a připojit se k ním později. A evropští občané, kterých se to týká, budou mít eh, volbu poslední příklad. Občanské iniciativy. Už se o tom mluvilo. Lisabonská smlouva umožňuje eh, další druhy účasti pro naše občany a tak dále a tak dále. Komise začala v listopadu s novými veřejnými konzultacemi a vypadá to, že chtějí ten nový nástroj omezit, ale my zapomínáme na to, že e, ten návrh připravil pan Ševčovič a že tam šlo o to vyhnout se možným e, zneužíváním toho návrhu a zabránit také zbytečnému, zbytečné administrativní zátěži. Očekává se, že dojde k nějaké dohodě na radě e, v červnu, že se to celé uzavře do konce španělského předsednictví a že to vstoupí v platnost, pokud ne 1. 12 první narození Lisabonské smlouvy, tak alespoň na začátku roku 2011. A nedovedete si představit, kolik otázek dostává naše redakce, co se týká těch občanských iniciativ. Ptají se, umožní nám to e, změnit například ustanovení, která byla schválena, aby se zabránilo lovení tu nějaká ve Středomoří. Ptají se, jestli tato iniciativa se bude moci vztahovat e, na otázky jako je třeba zakázání nošení burky, jestli to bude dotýkat eh, listin základních práv a tak dále. Takže všechny ty otázky se lidé kladou. Kolik polských občanů a britských občanů podpoří ty příští evropské občanské iniciativy, když v těchto zemích jsou stejná práva, ale ne stejné povinnosti, co se týká základních práv. Chtěl bych to uzavřít tím, že evropské občanství v roce 2010 na tom není ani dobře, ani špatně, ale já zůstanu optimistou. Evropské občanství je třeba ještě vybudovat eh, na mnoha místech, včetně na dálnicích, protože to bude eh, takový cement evropské struktury. Nemyslíte si to i vy? Děkuji. Merci. Děkuji. Ta otázka byla už tak dost otevřená a vy jste tady otevřeli ještě další horizonty. Občanství, základní práva a občanství. Jak se k tomu stavíme my, evropští občané, kteří pocházíme z jiných zemí. Takže máte tady nějaké otázky a otvírám diskuzi. Prosím. Je vois une question ici, oui. Vidím, že tady se někdo hlásí. Děkuji. Já mám tři otázky. Jedna se možná týká témat, kterými se budeme zabývat zítra. Se týká té externí dimenze, nicméně pochází také z té diskuze, která proběhla dnes dopoledne a i vlastně dnes odpoledne. To se týká role Evropské parlament, Evropského parlamentu. Za prvé, zajímalo by mě, jak se parlament vypořádal s otázkou vztahu k Evropské radě, což je velmi zajímavé téma, jak bylo řečeno už dopoledne. Nicméně, pokud vím, tak to nebylo nějak vyřešeno. Chtěl bych připomenout, že otázka vztahu mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou v minulosti byla často diskutována kriticky diskutována v Evropském parlamentu. A zjevně v nové Lisabonské smlouvě je to jedna ze základních otázek pro budoucí mezi institucionální vztahy. Čili bych chtěl vědět, jak Evropský parlament dospěl k schválení té nové nastávající situace ve svých stazích s Evropskou radou, která je vlastně novou institucí a patří tedy mezi ty ostatní. Ale teď spíše k tomu, o čem se zde hovořilo dnes odpoledne. Zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že ty máme na jedné straně Evropský soudní dvůr a jeho roli a jeho role byla uznána v bezpečnostní a zahraniční politice. Článku 215 smlouvy o fungování Evropské unie máme. Eh, roli Evropského soudního dvora po dlouhých diskuzích a po dlouhých eh, debatách o této velmi kontroverzní otázce. ještě si to všichni pamatujeme. Celá řada případů. But no role for the European Nicméně není tam žádná role pro Evropský parlament v, zahra- v zahraniční a bezpečnostní politice. Se výslovně říká, že ve smlouvě o EU a o fungování EU tam vlastně není výslovně zakotvena žádná role pro Evropský parlament v této oblasti politiky. Čili je to nekonzistentní. Máme tam kontrolu ex post, velmi efektivní, velmi dobrou, ale ne ex ante pro vytvoření zahraniční a bezpečnostní politiky. A ještě několik velmi rychlých otázek. Samozřejmě efektivita lidských práv podle toho nového článku 167 je velmi důležitá. Možnost zrušení, pokud by to mohlo být považováno za uspokojivou změnu Zajímalo by mě, co se týče role tedy jednotlivců a soukromých subjektů. Článek 167, odstavec, myslím, 3 nebo 4. Tam, myslím, je zakotveno právo jednotlivce jednat proti nebo napadnout určitý akt. Tak to je vlastně otázka efektivity ochrany lidských práv. Uh, could you answer the second question? Mohla byste odpovědět na tu druhou otázku? Mrs. Uh, Guild on, on, on... Paní profesorko, ten ev... Evropský parlament uděláme potom. Le contestaré a la cuestión sobre el Parlamento Europeo y la política exterior. Mire, hay un viejo adagio que dice la política exterior es cosa de príncipes y... Eh, na, na, otázku k Evropskému parlamentu. Eh, to je věcí, Eh, které se týkají tedy eh, občanů. Když se podíváme na eh, zahraniční službu, na tu diplomatickou službu, o kterém se momentálně diskutuje. Takže to jsou dvě zbraně. Jednak to je vlastně schválení personálního statutu a potom rozpočtové linie. A mohu vás ujistit, že tyto nástroje také využijeme. Děkuji. Možná ještě další dotaz? Se jmenuji Siegfried Makira z Německé univerzity. Chtěl bych, když dovolíte, se podržet toho tématu našeho současného, a to jsou základní práva a občanství evropské. Mám jednu otázku ke každému. Charta se jmenuje Charta základních práv, ale v textu se hovoří o právech a principech. A chtěl bych se na panelisty obrátit a zeptat se, zda si myslíte, že by se to mělo odlišovat, protože já si myslím, že ano. Z německého pohledu práva znamená, že se můžete obrátit přímo k soudu a dostanete odpověď. A tím se dostáváme k tomu, o čem hovořil ten pán předtím, tedy ty, ta jednotlivá práva, která, nebo práva jednotlivce, která můžeme vymáhat u soudu. Ale ne principy. Ty takto přímo vymáhány být nemohou, takže mě zajímalo, co si o tom myslíte. A druhá věc, je to kapitola o občanských právech či o právech občanů. A tím se dostáváme k možnosti rozlišovat pouze mezi občany a neobčany. Ale já si myslím, že ta charta rozlišuje mezi třemi skupinami. Za prvé občané obecně jsou lidé, kteří žijí v Unii, potom neobčané, což jsou lidé, kteří žijí mimo Evropskou unii a potom občané EU, a já si myslím, že to nebylo úplně jasné v tom, co říkala paní profesorka Kult v té kapitole o, občane, o právech občanů, protože jsou tam práva občanů, ale i práva ostatních občanů. K těm právům a principům? Eh, já bych řekla, rozdíl mezi právy a principy. Máte pravdu se svým výkladem, co se formulování eh, charty týče, tak musíme eh, vycházet eh, z mandátu Evropské rady z Boloně. A tam bylo vlastně vymahatelné právo na straně jedné a takové, ty, takové vodítko, to znamená ty vůči principy. A úmluva konvence chce dodržovat. A, já Eh, vlastně konvent to neakceptoval. Nemohl to akceptovat eh, zásady, ty principy. Eh, to jsou vlastně práva druhé třídy, dalo by se říci pro některé členské státy. Takže práva jsou vymahatelná, ale na straně druhé máme důležité takové vůdčí principy, mají význam ale části konventu nebyly ochotné to akceptovat, nemohly to akceptovat a proto jsme museli zvolit jinou formu. Museli jsme eh, odkázat potom na to, že je to vlastně eh, potom aplikováno podle rozhodnutí jednotlivých členských států. V politice se nehledá vždy to nejsprávnější právnické řešení, ale takové řešení, které je možné také prosadit. Možná ještě krátce k diferenciování. Ano, k tomu teď bohužel vypadl mikrofon. If you look at the, at the wording, is we have in the... Podívejme se tedy na to znění. Tak v kapitola 5 tam je řečeno, že každý občan Unie má ta práva taková, taková, taková. A potom tam máme každá osoba, například v článku 41, tak jak jsem o tom hovořila. A pak ta další skupina, která je konkrétně oddělena, to je v rámci solidarity a to jsou pracující a další zástupci. Čili zde máme vlastně takové trojité rozdělení. Máme všichni, především ty občané Unie, ale všichni, i tedy občané třetí států, potom občané Unie a potom máme pracující. A pracující pravděpodobně znamená jak občané Unie, tak i občané třetí států, kteří pracují v Unii, kteří jsou zaměstnáni. Nicméně já bych nechtěla, nechci souhlasit s tím, že je tam nějaký od, konkrétní odkaz na národní občany, na občany národních států, protože to se vždycky, to by bylo omezující a zde se hovoří vždy o občanech Evropské unie. Moc krát děkuji, bohužel teď ale to budeme muset ukončit, protože máme ještě druhou část odpoledne. Já bych chtěla všem poděkovat, eh, všem našim panelistům moc krát poděkovat za tuto zajímavé intervence. Bohužel vím, že některé otázky mohly být položeny, ale asi nebudou už teď. Možná budeme moci položit někdy jindy. A tímto bych chtěla tuto část uzavřít. Děkuji.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 tam do Hongkongu.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

since we are rather late, Jelikož už máme trošku spoždění, tak bych vás chtěl požádat, abyste si prosím všichni sedli, abychom mohli začít. We are starting with about 40 minutes. Máme asi 40 minut spoždění. A musíme se pokusit to dohnat, alespoň částečně. Takže dámy a pánové, zahájíme tuto odpolední část. Já bych začal tím, že poděkuji organizátorům a hostitelům za to, že eh, připravili tento velmi zajímavý program a také jsou ty velmi eh, příjemní hostitelé. A také osobně bych chtěl poděkovat za to, že jsem byl požádán, abych předsedal této části o novém rámci pro Evropskou unii pro nové globální ekonomické výzvy. Aspoň se tady tak jmenuje naše část. Máme zde opravdu velmi dobrý panel na vysoké úrovni. Máme zde dvě osoby, které mají za svou dlouhou kariéru, jak v národní, tak v evropské politice. A také dva, tři bych měl říct vlastně, protože jeden z našich akademiků vlastně je zároveň, tedy z našich politiků je také akademik, takže tři vedoucí akademiky a tedy držitele v jednotlivých zemích FEDER eh, Žána Moneta. A než vám dám slovo, než a než je také stručně představím, tak ještě několik úvodních poznámek. Po dlouhých bolestných, často traumatických obdobích, vyjednávání, ratifikací přerušených eh, referendy v Evropské unii. Ne, všichni, ne všechna referenda proběhla dobře. Podle toho všem samozřejmě, jak se definuje dobře v referendu také. Tak tedy nyní potom všem máme novou Evropskou smlouvu. A jedním z hlavních cílů celé té akce bylo umožnit Evropské unii, aby se stala efektivnějším a globálním hráčem. Nicméně problém samozřejmě v tom, že se teď máme novou evropskou smlouvu, ale nejenom to, ale také novou, nové, či řekl bych jiné hospodářské prostředí ve srovnání s tím, kde jsme byli, když jsme zahájili celý ten dlouhý proces konstitucionalizace, který skončil Lisabonskou smlouvou. Dovolte mi připomenout, že to, co začalo jako taková drobná krize v, na trhu eh, ve Spojených státech, na trhu s eh, supremovými eh, půjčkami, tak z toho se stala celosvětová krize, kterou jsme neznali, kterou jsme ne, nezažili po desetiletí. Tato krize ještě neskončila, začala vlastně problémy v bankách, útoky vlastně na banky, skoro by se dalo říct, a teď máme útoky na státy. A připomeň, připomenul bych ještě, že hospodářská finanční krize má také politické a sociální dopady, které většinou přicházejí o něco později. Takže já se obávám, že to, co, jak všichni víme, řekl Ronald Reagan, ještě jste nic neviděli, nebo to ještě nic nebylo, tak eh, to platí v případě této krize. A to si myslím, že tato, ta, také si myslím, že tato krize je koncem éry, dlouhé éry, která byla pro kterou byla charakteristická hospodářská liberalizace, kdy tedy finanční trhy byly průkopníkem globalizace. Ale tomu již nyní tak není. Myslím si, že ta krize, kterou dnes procházíme, je nejenom koncem jedné éry, nýbrž také koncem éry, která pravděpodobně povede k dost zásadním změnám a posunům v hranic mezi státy a trhy, což bude platit nejenom pro finanční trhy, nýbrž také pro věci jako je energie či klima. Zde asi došlo k největšímu selhání trhu vůbec. Jsou změny klimatu. Nicméně konec krize nepovede pouze k posunutí těch hranic mezi státy a e, strhy, nýbrž také nám připadá, že to přispívá ke zrychlení probíhajícího trendu, probíhající tendence směrem k více a více multipolárnímu světu. Což znamená posun směrem ke světu, který je méně zaměřen pouze na západ, západocentrický. A teď otázka je, jakou roli se hraje Evropská unie se svojí novou smlouvou. A v neposlední řadě, konec jedné éry sebou nese také konec eh, doby hájení, či možná dokonce líbánek pro euro. Někteří z nás, já tedy ne, a někteří z nás si mysleli, že toto období bude trvat věčně a že ta maastrichtská struktura je struktura, které by se dalo říkat postmoderní a která naprosto odporuje a popírá pra- zákony gra- gravitace s tím, že bude navěky růst a bude navěky fungovat. Nicméně tomu není pravda. Evropská unie a eurozóna nyní tedy zakouší největší krizi, jakou jsme kdy měli od začátku eura ale i největší krizi v Evropské unii pro po desetiletí. Takže tolik ke kontextu, ve kterém se nacházíme. Nyní máme naše čtyři hlavní řečníky, potom stručný příspěvek našeho kolegy eh, novináře. První dostane slovo Karel de Kvicht, komisař pro obchod, bývalý minister zahraničí Belgie. Dovolte mi připomenout, stručně, že evropská zahraniční politika začala obchodem, začíná obchodem a obchod i nadále je hlavní součástí eh, zahraniční politiky. Takže máte slovo, pane komisaři. Moc krát děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dámy a pánové, já jsem slyšel, že Jean Monnet rád říkal, že všichni jsou ambiciozní a teď je otázka, jestli Někdo chce být ambiciozní, má ambice pro bytí nebo ambice pro činnost. A my nyní se nacházíme ve světě, který se rychle mění a soustředění se posunuje rychle na východ ze západu a Evropa musí, chce zůstat velkým důležitým hráčem. Chce být velkým důležitým hráčem, protože jsme přesvědčeni o tom, že to je nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a náš, udržet si náš společenský model. Tak to můžeme také chránit a podporovat a dále rozšiřovat naše hodnoty jak v Evropské unii, tak i za Evropskou unii. Chceme vést směrem, kde se zajistí demokracie a lidská práva. Myslím, že to je poměrně ambiciozní, když to člověk promyslí, ale myslím si, že ambiciozní bychom měli být, máme k tomu důvody protože vlastně máme všechny, všechny prostředky na to, abychom toto opravdu také provedli. Jean Monnet a jeho generace udělali jednu věc báječně, a sice, že když už máme ambice k tomu, abychom něco byli, tak bychom to pak měli následovat tím, nebo poté by mělo následovat také naše snahy to provést. A já si myslím, že pod tato ambice je docela realistická. Důležité je interakce mezi lidmi a ne pouze to, že se scházíme a hovoříme o tom, jak jsme ambiciozní. Myslím si, že úspěšná obchodní politika je zásadním aspektem pro to, abychom si uvědomili, jaké naše ambice jsou. Nemůžeme dostatečně podtrhnout to, jak zásadní je obchod pro naši prosperitu a pro konkurenceschopnost našich, našich ekonomik. Také je potřeba znovu a znovu potrhovat, že obchod je naprosto zásadní pro naši politickou a geopolitickou roli, tak aby se zajistilo, že politicky může být Evropa konkurenceschopná také. Nyní více než ty jindy, tedy v době, kdy Evropská unie prošla nutnými diskuzemi o reformách, o reformách struktury, tak stále ještě vnější svět nechápe, jak Evropská unie funguje a jak by měli spolupracovat s Evropskou unii a pracovat s Evropskou unii. Nyní je tedy na čase, abychom ukázali, že Unie funguje, že máme výsledky, že máme důvody, že jsou důležité a že opravdu jsou určitým příspěvkem. A z tohoto důvodu je stejně tak, že stojí za to úzce spolupracovat s Evropskou unii. Naše společná obchodní politika se žije právě podle tohoto je potřeba, abychom hovořili jedním hlasem a chceme hrát vůči roli i ve složitých okolnostech, složitých okolností. Proto jsme se snažili toto zas prosazovat v obchodní politice a i nadále prosazujeme. První variantou pro nás vždy je multilateralismus, kdy je potřeba tedy najít rovnováhu a konečný uspokojivý výsledek pro DDA. A já jsem i nadále přesvědčen, že to bude nutné a že to bude možné také v tomto globalizovaném světě. DDA by měla dále vést k, li, k liberalizaci trhu s zemědělskými prostředky, pro místovými výrobky a službami. Předpokládá další disciplínu při státních podporách a dalších, eh, dalších pravidel, přičemž je potřeba, abychom si uvědomili, že zároveň toto má být roz, kolo rozvoje, tedy pomáháme rozvojovým zemím. My jsme vždy měli velmi důležitou roli v těchto jednáních která probíhají již, po, již 9 let. Od léta 2008 byla jednání pozastavena, nicméně my nejsme důvodem zablokování a v této fázi tedy bohužel nemůžeme umožnit znovu zahájení jednání. Ten balíček z roku 2008 není přijatelný pro Spojené státy a především tedy v kongresu eh, máme hlasy, které hovoří, hovoří proti liberal, větší liberalizaci. Ostatní využívají Ameriku, tedy Američany, tak, aby nemuseli měnit své pozice. A není úplně jasné, co udělat, abychom mohli eh, rozhodnout tento problematický úzel. Je potřeba tedy uvažovat kreativně a jednat konstruktivně, tak aby dohoda byla možná v okamžiku, kdy se nám příle- naskytne příležitost. Samozřejmě ovšem konstruktivní neznamená, že budeme ustupovat. Konečný výsledek musí být vyvážený a musí být výhodný a příhodný pro všechny kolem stolu. Já koncem tohoto týdne se vydám do Paříže v rámci tedy ministerského setkání OCD, kde budeme také hovořit o DDA a tam tedy, když jsme v Pittsburghu měli G20 kuluní a vyjádřili jsme naši ambici, tak doufám, že teď v Paříži se podaří z toho udělat konkrétní plán, což znamená nové pokyny a novou novou páku pro vyjednávače, abychom našli případná řešení. Jak víte, Evropská unie se rozhodla v době, kdy tady mého předchůdce Petra Mandelsona, tak jsme se rozhodli, že pokud nebude dohoda pokud nebude tedy DDA opravdu úspěšně uzavřena, takže nemůžeme jen tak složit ruce do klína čekat. Naše hospodářství musí být lépe propojeno s vznikajícími trhy. Především tedy teď po této krizi musíme zajistit, aby celosvětová ekonomika i nadále fungovala. Je potřeba tedy zvýšit hospodářskou efektivitu a naši, náš růst. A pokud multilateralismus nebude fungovat, tak budeme muset postupovat bilaterálně, abychom využili veškerý potenciál. Já jsem bilaterálně tedy tuto, takto postupoval, dokončili jsme dohodu o volném obchodu s Koreou, zahájili jsme vyjednávání se Singapurem a s Větnamem s Indií jednáme o tom, zda je možné ještě letos dosáhnout dohody. Do, skončili jsme dohodu s Kolumbií a s Peru a minulý týden jsme znovu zahájili vyjednávání s Mercosurem. A já nejen jsem přesvědčen o evropských přínosech a o nutnostech tohoto všeho, nýbrž také vím, že jaké to dělá, jak to dělá dojemno naše strategické partnery. Ukazuje jim to, že Evropská unie funguje a to i přes to, že máme určité řekne, hranice toho, nebo máme určitá omezení dána tím, jak fun- vnitřně fungujeme. V médiích tedy je jasné, že už my nejsme mrtvou silou, protože tyto naše nové cíle, naše nové tedy uzavřené dohody ukazují, že nadále fungujeme dynamicky a jsme ambiciozní. Geopoliticky byl velmi důležité, je velmi důležité, aby se co nejdříve ratifikovala dohoda s Koreou v okamžiku, kdy kongres ve Spojených státech se odmítá pohnout v otázce celé řady eh, liberalizačních dohod a především tedy s azijskými zeměmi, tak tam my máme podstatně ambicioznější šíři spolupráce. A jak z hospodářských, tak i politických eh, hledisek je obchodní politika jedna z možností, jak nejlépe postupovat. A to je zároveň příležitost a zároveň ale i výzva, nejenom pro komisi, ale i pro členské státy a pro Evropský parlament. Tyto instituce vždy byly silné a já jako bývalý eh, poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr, tak musím říct, že také jsem, mám velmi se těším na to, že budeme nyní, budu se účastnit vypracovávání nové politiky. Nyní tedy parlament podle Lisabonské smlouvy hraje důležitou roli při, v rozhodovacím procesu a je potřeba, aby byl rozhodnut, že opravdu chce přispět k obchodní politice a že chce podporovat naše obchodníky a ukázat, že opravdu můžeme se hrát tuto vedoucí roli. Je potřeba nikdy nezapomínat na ten celkový, na ten větší obrázek. Máme nový rámec, proto abychom se postavili globálním výzvám a je teď na čas, abychom se těmto globálním výzvám také postavili. Protože pokud ne, tak to, o čem hovoříme, o té hospodářské otevřenosti a tak dále, tak to se ukáže, že to je nerealistické, nerealisticky ambiciozní. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím přiznat, že si nejsem úplně jistý kvůli tomu citátu, kterým jsem zahájil svůj projev. Jsem jaksi našel jiný, jinou verzi ve francouzštině. Ti, kdo chtějí být někým a ti, kdo chtějí něco dělat. No tak pokud tedy toto je správná verze, tak se tam spíše mělo být různé, jsou různé kategorie lidí spíše než ambice obecně. Já tedy mohu říci, že já spadám každopádně do té druhé kategorie. Já ne, mě, nemám moc velký zájem na tom, abych byl něco, nýbrž chci dosáhnout co nejvíce, nebo někdo, ale chci dosáhnout co nejvíce v tom, co dělám. Byl jsem pozván do Bílého domu na oběd, západního křídla ve Spojených státech minul, před 14 dny, což bylo sice dobré, ale pro mě nejdůležitější bylo, že se jim podařilo dosáhnout eh, nějaký, nějakého výsledku. Takže nejde o to, že jsem tam byl na večeři, ale jde o to, čeho jsem dosáhl. A teď tedy něk... jsem velmi rád, že od začátku zahájení své činnosti jako komisaře jsem dosáhl, jsme dosáhli celé řady důležitých výsledků. My samozřejmě chceme nadále pokračovat v tom procesu DDA a také jsem už říkal, máme evropské, máme tedy hospodářské dohody se zeměmi ACP například a myslíme si, že tyto a další mohou opravdu přispět ke změnám jak u nás, tak i u našich partnerů. Tvrdě pracujeme na boji proti eh, netarifním bariérám s našimi dalšími partnery, třeba se Spojenými státy a dalšími. Máme také obchodní dialog s Čínou a možná v budoucnu také budeme mít s Japonskem a s Ruskem. Máme týmy, kteří pracují na přístupech na trh, na přístupu na trh pro celé řady, pro celou řadu konkrétních sektorů, jako třeba pro automobilový průmysl, pro malé a střední podniky. Tradiční diplomacie, hospodářská diplomacie, politika, to pro mě vždy bylo velmi úzce propojeno. Takže já se snažím sehrát svoji roli v tom celkovém, tom velkém obrázku Evropské komise a evropské politiky ale samozřejmě velmi úzce spolupracuji s členskými státy a s Evropským parlamentem, abych dosáhl svých cílů, abychom dosáhli našich cílů, protože jinak obchodní politika bude špatně chápána a bude podceňována a málo oceněna především a nedoceňována tedy. Takže dámy a pánové, vím, že vy máte zde akademické, akademický background a, a profesní a já vím, jsem si vědom toho, že určitě víte, jaká je vaše role v této mašinerii, v celém tom systému a já počítám s tím, že vy určitě nebudete ani špatně chápat ani podceňovat důležitost obchodní politiky a mezinárodního obchodu v, celosvětové ekonomice. Děkuji. Uh, thank you, Commissioner. I think it is rather it's very important to hear. Děkuji vám, pane komisaři. Je velmi důležité, když slyšíte, jak evropský komisař mluví o tom, že je hlavně třeba jednat. Protože Jeden z problémů Evropské unie je to, že se často víc řeční, než dělá. Teď pan baron Crespo je nás, náš příští řečník. Je to bývalý předseda Evropského parlamentu a v současné době je profesorem na Univerzitě Castilla La Mancha. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Vy jste říkal na začátku, že jsem akademik a politik zároveň. Já musím říct, že mám teď tu profesoru Žána Moneta a pracuji na otázkách ekonomické zprávy eh, v Lisabonské smlouvě, ale potom mi zavolali, pozvali mě na tuhle konferenci a řekli, že musím mluvit jako politik. No tak když tady vezmu v úvahu, že jsem býval předsedou Evropského parlamentu, který na Maastrichtské radě volal po tom velkém kroku Evropské unie vpřed, včetně evropského občanství, jednotné měny, spolurozhodování, politických stran a tak dále. A vzhledem k tomu, že má poslední funkce byla, když jsem zastupoval Evropský parlament eh, v jednání o Lisabonskou smlouvu, tak si myslím, že vám mohu dát pár dobrých rad. V té práci, na které teď dělám, a časová lhuta pro ní byla 3. května mimochodem. Problém je ale v tom, že revoluce se stala 9. A podle mého názoru to byl také obrovský krok vpřed. Někdo to přirovnával k výsledkům sjezdu ve Filadelfii v tom smyslu, že z toho vznikly určité zodpovědnosti. Kdo ví, uvidíme, ale v každém případě je to krok vpřed. A musím říct, že je to krok směrem, o kterém jsem psal ve své práci. A společně s Žánem Monetem jsem nebyl v minulosti akademikem. Že víte, že Jean Monnet nikdy ani nechodil na univerzitu, takže to je dobrý příklad. Co říká Lisabonská smlouvě, smlouva o hospodářské správě? Ve článku 3 smlouvy se mluví o euru jakožto o cíli Unie. To je velmi důležité. Za druhé, Evropská centrální banka se stává plnohodnotou institucí. Eurozóna se stává nedílnou součástí institucí a máme dokonce protokol 14, který stanoví pravidla eurozóny mezi jejich členy bude zvolený předseda. A potom, a tohle je ve velmi zajímavé práci, o které se tu eh, někdo zmínil dnes dopoledne, totiž strategie 2020, která smlouvu rozvíjí. No jsou tam dva články. Článek 121 a článek 148. Nejsou to nové články článek 121 byl, byl už v Maastrichtské smlouvě, ale je tam velký rozdíl. Totiž v tom, že komise má teď právo vyslat varování členskému státu, který nerespektuje koordinační postupy. A to bez předchozího souhlasu rady. A pokud se rada rozhodne, tak hlasuje, aniž by se bral v úvahu hlas daného státu, o kterém je řeč. A při vypracovávání pravidel se uplatňuje postup spolurozhodování. A já si myslím, že upgrading tohoto článku je velmi důležitý. A potom eh, ta ustanovení pro členské státy, jejichž měnou je euro. Článek 136 říká, že aby se zajistilo dobré fungování hospodářské a měnové unie, může Rada přijmout ustanovení specifická pro ty členské státy, jejichž měnou je euro, aby posílila koordinaci a dozor nad rozpočtovou disciplínou a vytvořila eh, pokyny pro, ekonomick, pro hospodářskou politiku. Takže to už tam je, také od mátřické smlouvy sice, ale tady se posiluje ta disciplína pro členy eurozóny. A potom máme ještě článek 138, který také říká, že komise a eurozóna mají pravomoc pro zastoupení eura v mezinárodních institucích, což by znamenalo, pokud by to o tom Unie rozhodla, konec změn naší reprezentace v MMF. A když se teď podíváme na současnou situaci, já jsem tu práci napsal eh, koncem dubna. Víte, co se tehdy dělo? Byly tři možnosti. Jedna, že ti, kdo zaostávají, prostě vyhodíme. Mluvil o tom tehdy nějaký důležitý profesor, doktor, doktor, který mluvil v Německu a mluvil o možnosti vyhodit Řecko z eurozóny, no a možná také Portugalsko, Španělsko, Francii, Itálii a spoustu dalších, kromě těch nejcnostnějších. Já jsem viděl další dvě alternativy, možnosti, návrhy. Jeden z nich je, eh, že v Le Monde psali, ne, musíme vyhodit Německo, protože je příliš cnostné. A další návrh spočívá v tom, že by se Německo a Benelux, hlavně Nizozemsko, nějak upgradeovaly, protože jsou odlišné. A já myslím, že všechny tyto návrhy mají jednu společnou věc. V podstatě vyzývají k hromadné sebevraždě a ke zničení eura jako měny. A já plně souhlasím s bývalým kancelářem Helmutem Schmidtem, že kdybychom neměli euro, trhy a spekulátoři by s našimi měnami hráli fotbal. Ani bychom nemuseli jezdit do Jižní Afriky na fotbal. Takže tohle je ten první návrh. A ten druhý zmiňoval eh, dnes ráno pan předseda Baroso, když mluvil o sankcích. O těch takzvaných pobítkách pro dodržování pravidel, to je velmi diplomaticky řečeno. Já musím říct, že v této chvíli už existují ustanovení, která umožňují sankce. A sankce jsou aplikovány, když se podíváte například na podvody v zemědělství. Tam ty sankce se aplikují všude. Existují pokuty. Jediný problém je v tom, čemu ekonomové říkají procyklický efekt. Protože když jste mimo a oni na vás uvalí sankce, tak se ocitnete v ještě horší situaci. A v každém případě ty sankce už jsou ukotveny ve smlouvách a to musíme brát v úvahu. A za třetí, tam jde o zlepšení evropské zprávy. Tady bych odkázal na rozhodnutí ECOFINu, které padlo 9. května. Za prvé, Posílení koordinace ekonomických politik. Pan předseda Barroso tehdy oznámil, že k tomuto vytváří nějaké návrhy. Já si myslím, že bychom neměli měnit smlouvu, měli bychom ji prostě aplikovat. A to je důležité, protože pokaždé, když nějaká krize v Unii, tak se řekne, musíme změnit smlouvu. A vypadáme strašně hloupě, protože ještě před tou krizí jsme se mohli zamyslet nad tím, jestli se ubíráme správným směrem nebo ne. A my nepotřebujeme měnit smlouvu. A potom koordinace ekonomické politiky, jak už jsem říkal. To je velmi zajímavý návrh, který tady obíhá už nějakou dobu. A je pravda, že jsme se shodli na tom, že Chceme-li mít měnovou unii, tak to nejmenší, co můžeme udělat, je pokusit se skoordinovat naše ekonomické politiky a naše rozpočtové procedury. A tohle je spíše otázka rozvrhu než eh, nějakých změn smlouvy, protože tohle může vytvořit velmi špatnou atmosféru, která by zasahovala do suverenity národních parlamentů a tak dále ale není důvod, proč bychom nemohli zavést efektivnější, silnější koordinaci všech členů eurozóny. A potom je tady třetí bod. Jak čelit krizím eura? Rozhodnutí, které padlo o tom, že ECOFIN vydá ty záruky bylo velice důležité z politického hlediska. A dalším krokem by, myslím, bylo vytvoření Evropského měnového fondu. Dokonce se jedná o vytvoření nějaké zvláštní daně, která by se vázala na vyřešení finanční krize po celém světě. Já nemohu uvést všechny detaily toho návrhu, protože se o tom teprve jedná. Ale myslím si, že tohle je způsob, jak se dostat z krize. Ten takzvaný návrh modré lodi ten návrh, který prostě padl na vydávání takových euro, evropských dluhopisů, 60% a pokud by někdo šel za tuto, za toto procento, tak už by to byla zodpovědnost jednotlivých vlád. A tímto způsobem bychom vytvořili největší trh z dluhopisy na světě. nevím, jestli by to mělo pozitivní dopad na jednání v rámci jednacího kola z Dauha. Uh, well, I, I, it would be risky. no? I, I, I fear you have been member of the Council of Ministers. I, I don't think that. Uh... Já si myslím, že tímhle se zabývá Rada ministrů každém případě si myslím, že by to dávalo smysl, kdybychom se vydali tímto směrem. Máme balíček, regulační balíček. Ty návrhy La Rozier. Myslím si, že s tím bychom měli jít na G20. A pak máme to nařízení pro hedžové fondy. To je tak, takzvaná směrnice MIFID která se schválila na radě minulý týden. Myslím, že proti tomu hlasovala současná vláda jejího veličenstva, ale mělo by to začít platit v červenci. Myslím si, že Lisabonská smlouva může být velmi užitečná pro rozvoj hospodářské zprávy Evropské unie. Jak velmi dobře víte, smlouvy jsou smlouvy a ústavy jsou ústavy. Ale politická vůle, politické rozhodnutí, to není v dokumentu, to musí být součástí celého procesu. A je pravda, že dnes ráno se mluvilo o změně rovnováhy mezi institucemi. Je pravda, že jmenování předsedy rady na dva a půl roku je velká změna. Žijeme v situaci, kdy máme skoro každý měsíc summit Evropské rady. A pan předseda Van Rompuy dává na agendu hospodářské záležitosti a pokud pan de Gucht dovolí, tak já bych řekl, že Belgičané mají možná problémy doma, ale na evropské úrovni se chovají jako Karel V. Mají možná pocit, že Evropa je prostě jejich území. Prostě z Evropy se stává skutečná instituce a musíme se podívat na to, jak implementovat eh, tu komunitární metodu a roli komise, která není stejná, nemůže být stejná jako v minulosti. A tohle je součást toho velmi složitého politického procesu, kterým procházíme, protože komise má velmi důležité pravomoci v rámci Lisabonské smlouvy, ale Evropská rada se stává hlavní institucí Unie. A to nejen co se týká zahraničních záležitostí a reprezentace, ale i takových těch každodenních rozhodnutích o hospodářských otázkách. No a v neposlední řadě bych chtěl na závěr zmínit, že Od té doby, co jsme se rozhodli spojit své osudy, zvláště z ekonomického hlediska vytvořením jednotné měny, si myslím, uvědomujeme skutečnost, že měnová unie nemůže v historii trvat. My máme několik příkladů v dějinách, pokud ta unie není i hospodářská a politická. A to je, myslím, hlavní věc, kterou si musíme uvědomit, abychom dokázali postoupit vpřed. Možná, že procházíme velmi důležitým historickým momentem. Možná, že právě v tomto měsíci jsme přijali historické rozhodnutí. Já tak rozhodně doufám. Děkuji. Thank you very much for raising a number of very interesting questions, concerned pertinent. Já vám moc krát děkuji za to, že jste zmínil tento otázky, tyto otázky týkající se také hospodářské zprávy, především eurozóny a také za to, že jste respektoval ten časový limit, který jsem, pokus, jsem se pokusil o který, který, který jsem se pokusil uložit našim řečníkům, protože jinak propásneme nejenom kávu, ale ještě i večeři. Tak a další, jako další dostane slovo Štefan Kryler, který je profesorem Žana Moneta na Evropské Vyčas univerzitet, prosím. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, um... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tady nade mnou vidíte program mé prezentace, nicméně byl jsem požádán, abych to trošku zkrátil. Jelikož už nemáme tolik času, proto jsem se rozhodl tedy některé z mých eh, slajdů zde ukazovat. Po mé přednášce venku ale budou k dispozici tištěné verze mé prezentace. Také jsem se rozhodl, že přeskočím všechny své poznámky o finančních trzích a o finanční stabilitě v členských státech. S jednou výjimkou. Pokud dovolíte, se veškerým respektem bych si dovolil nesouhlasit s kvalitou nového rámce pro hospodářské řízení v Evropě. Já si myslím, že ta současná ustanovení jsou příliš slabá a že růst stability a růstu je dost, příliš slabý a ta, ten dohled na trhy a otevřená metoda koordinace jsou příliš slabé na to, abychom se postavili opravdové krizi. Samozřejmě nic nehovoří proti širší a hlubší koordinaci, nicméně tam budeme potřebovat jednomyslnost a pokud eh, členské státy budou váhat a nebudou chtít být koordinovány, tak se vlastně nestane nic. Takže z tohoto hlediska si myslím, že Lisabonská smlouva neposkytuje nic nového a ty nástroje jsou nedostatečné. Nicméně slíbil jsem, že toto přeskočím. V podstatě nicméně, co nepřeskočím, tak to jsou výzvy tomto měnícím se světě a v této měnící se hospodářské ekonomice jako takové. Hovořil o tom pan komisař. Na světce komise již v roce 2006 vydala sdělení o Evropě, která tedy je v hospodářské soutěží se světem, nebo na celém světě a myslím, že zde je potřeba si uvědomit, že jsme viděli sebe v hospodářské soutěži nejenom se Spojenými státy a Japonci, ale i s těmi BRIC zeměmi, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, země BRIC a další. A to je potřeba vidět v souvislosti s, s tím, že nevyšlo DDA. Alespoň do posud ne. Multilaterální řešení tedy, i když samozřejmě by to preferovala rozhodně Evropská unie, tak to zatím nám umožňuje, nebo nabízí pouze limitované možnosti. My tedy se stále více vydáváme směrem bilaterálních řešení, podobně jako naši eh, konkurenti, především Spojené státy a Japonsko, bilaterální řešení, včetně těch takzvaných no, té, těch eh, tedy dohod o volném obchodu nové generace, Co se, netýk, to se potom už netýká pouze obchodu, nýbrž také nehospodářských oblastí, pokrývat nové oblasti, jako třeba i nové hospodářství, i nové bysme oblasti, jako třeba Korea, Mercosur a další. Takže, co je naprosto jasné? Toto je výzva, před kterou stojíme. Máme zde novou dynamiku v celosvětové ekonomice a je tedy zásadní, aby právní základ pro řešení těchto otázek byl zlepšen a musíme mít tedy efektivní právní mechanismy na to, abychom exter, externě mohli jednat v této věci. A zde Tedy já tvrdím, že Lisabonská smlouva dělá opravdu hodně v této věci, v této souvislosti. Jak všichni víte, ta smlouva obecně kodifikuje a vyjasňuje příslušnost Evropské unie, což platí také i pro ty vnější příslušnosti, pro vnější kompetence, samozřejmě včetně exkluzivní, tedy výmlučné a to v rámci obchodní politiky, tedy i pro obchod potom také definuje kompetence v obchodní politice a pro uzavírání mezinárodních smluv a dohod. Já se omlouvám, to je trošku malé, ten, ten slide. Já jsem si neuvědomil, že to bude, že budete tak strašně daleko od těch eh, slajdů. Ale o co jde? Jde o to, že obrovský rozdíl je v tom, zda příslušnost je výjimečná či sdílená a tedy výlučná, pardon, či sdílená a zde je potřeba si uvědomit, že rozšířená společná obchodní politika je výjimečnou, tedy výlučnou kompetencí a ve své podstatě a pouze Unie tedy má právo jednat. A členské státy již nesmí, nemohou jednat bez unie. Je to jinak samozřejmě v oblasti smíšených kompetencí. Nicméně, asi největší reforma se týká, či změna se týká práva Unie uzavírat mezinárodní dohody v oblasti společné obchodní politiky. A zde červeně na této folii vidíte tu zásadní věc, a sice od teď, nebo tedy od 1. prosince loňského roku, Unie nejenže má výlučné právo uzavírat dohody o obchodu s božím, nýbrž má také výlučné právo uzavírat dohody o obchodu se službami a o komerčních aspektech eh, práv duševního vlastnictví. Stejně tak o zahraničních přímých investicích, což je ten velký, obrovský skok v tom rámci, ve kterém se Evropská unie pohybuje ve snaze čelit globálním výzvám. Aby to bylo naprosto jasné. Musíme si uvědomit, jaká byla předchozí situace. Kdy se tady hovoří o tom mm, patu, který vznikl v rámci VTO. Máme stanovisko Evropského soudního dvora z roku 1994, a abych to zkrátil nicméně, soud nám v roce 1994 řekl, že obchod se službami nespadá pod výlučnou příslušnost Evropské unie. Evropské společenství tedy tenkrát. Nicméně, stejně tak to není, tam nespadá ochrana mezi práv intelekt, duševního vlastnictví. Aspoň ne úplně celá. A výsledkem bylo, že Dohoda VTO musela být uzavřena jako smíšená dohoda, a to jak Evropským společenstvím, tak i členskými státy. Čili tedy EU může hlasovat za členské státy v rámci VTO, a to v závislosti na tom, o čem se zrovna jedná. A také bylo dohodnuto, že budoucí vyjednávání, a to samozřejmě omezovalo Evropskou unii, budoucí vyjednávání spadají pod příslušnost jak EU, tak členských států. A nyní je to ale jinak. Protože všechno to, co jsem zmínil, obchod se zbožím, se službami a ochrana práv duševního vlastnictví a přímé zahraniční přímé investice, tak to bylo velmi, velmi předěláno a nyní to spadá tedy do té nové obchodní politiky a je to tedy rozšířeno. Tím pádem je to podstatně jednodušší, jasnější a efektivnější. A mohli bychom také říci, že toto v podstatě pokrývá skoro, celé, skoro celou agendu VTO. Do, doprava tedy je výjimka, ale o tom teď nebudu hovořit. A podle nové smlouvy by mohly vlastně členské státy ukončit své členství ve VTO. Neříkáme, že se to udělá, ale teoreticky by to bylo možné, protože ta, je to jenom, abych to vysvětlil, abyste viděli, jak daleko vlastně ta změna dochází, zachází. A to se netýká jenom VTO, nýbrž i v podstatě skoro se veškeré šíře těch, té nové generace eh, těch dohotovolném obchodu, včetně doložek o, o, o lidských právech a dalších podobných. To všechno spadá pod výlučnou příslušnost Evropské unie. A dále, příjem zahraniční investice. Já vím, že o tom to se pochybuje, ale v širokém slova smyslu je to výlučná kompetence EU v dnešní době, což znamená, že jde nejenom o přístup na trh, nýbrž i pravidla pro zřizování podniků, národní pravidla a to všta a tak dále, to může být eh, zakotveno v, v smlouvách uzavřených pouze Unii. Problém je tam s investicemi do portfolia, což zase je vlastně smíšené, nicméně to je jedno. Toto je přece jenom zásadní krok upředu. A celkově lze říci, že reforma společné obchodní politiky je docela zásadní reforma, asi nejdůležitější. A jinak, co se týče hmotného práva, tak CCP, reforma CCP, včetně oblasti eh, svobody, bezpečnosti a práva, to je asi nejzásadnější. Of substantive EU law. <clears throat> Uh, now, the second part of the story is that it's not only enlarging competence. A velmi důležité zde je tedy také nejenom to, že se rozšířili, rozšířila příslušnost, Nýbrž také to, že parlament se dostal vlastně na stejnou úroveň jako rada. O tom už se hovořilo v předchozích, eh, při předchozích diskuzích. Týká se to také ale zahraniční dimenze. A když se podíváme na jelikož tady nemám moc času, tak se nepustím do všech eh, otázek, které by sem spadaly. Chtěl bych jenom vás odkázat na ten závěr tam. A sice všechny ty dohody společné obchodní politiky které nyní tedy jsou ve výlučné kompetenci EU, tak budou potřeba také souhlas Evropského parlamentu, čili žádná budoucí dohoda o obchodu bez souhlasu parlamentu, což je velmi důležité. Čili bude na parlamentu a bude schopen vlastně měnit situace. Například se to ukázalo v případě dohody SWIFT a podobně můžeme očekávat, že tomu dojde i v oblasti obchodu. Tak a třetí část tohoto celého obrázku je, že došlo k navýšení zvýšení vlastně té výzvy a ustanovení koherentnosti externích činností všechny do všech dohromady jako celku. A zde tedy máme tu smlouvu o fungování Evropské unie, která se snaží uh, svázat pokud možno všechny zahraniční činnosti Unie, nejenom obchodní politiku, ale i eh, rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a další. S velkou výjimkou samozřejmě je, vel, je společná zahraniční a bezpečnostní politika, která není pokryta hlavou pět smlouvy a má tedy také samozřejmě své dopady, co se týče jednotlivých orgánů, postupů a právních dopadů pro spuštěná opatření. Takže ano, tato reforma je obrovská, nicméně neodstraňuje rozdíly mezi těmi jednotlivými konkrétními oblastmi činnosti. Že stále ještě Stojíme před závažnými rozdíly v oblasti příslušnosti, druhu příslušnosti, v oblasti postupů, jak spustit sekundární legislativu v oblasti jednotlivých orgánů, ale i ve věc, ale věcně vlastně do, ve věci také a v případě překrývání. Takže podle nových ustanovení stále ještě je zde velká potřeba hledat koherentnost. Smlouva se snaží vyřešit i tyto otázky a to následovně. Za prvé je potřeba si uvědomit, že v Lisabonské smlouvě nacházíme generální, eh, obecná ustanovení, která jsou relevantní vlastně pro veškerou externí činnost, nejenom zahraničně bezpečnostní politiku nebo cokoliv, co by bylo tam patřilo či spadalo. Ne, nyní jde o principy, které jsou jasně které jsou zde jasně uvedeny na té folii, tak to vlastně jsou všechno externí činnosti, což je velmi důležité. A to znamená, že ty odteď jsou otázky třeba ochrany lidských práv a podpora demokracie, ochrana životního prostředí. To už nejsou předměty nějakých konkrétních dohod či nějakých činností na základě konkrétních předpisů. Nýbrž jsou relevantní vždy a všude. A nezapomeňte, že Evropský parlament, kromě jiného, má za úkol, za úkol toto zajistit. Čili to znamená, že tato společná ustanovení snižují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi zahraniční činnosti, vnější činnosti. Zároveň uvádějí také politiku do vpouštějí politiku do zahraniční činnosti Evropské unie. Také to má takovou určitou organizační stránku, dalo by se říci. A sice smlouva obsahuje několik ustanovení o tom, jak být konzistentní mezi těmi jednotlivými oblastmi za ex- externí činnosti. A vysívá radu komisi a vysokou zástupkyni, aby zajistili konzistentnost, soulad, aby tímto způsobem pracovali. To je tedy nový článek 21 smlouvy o Evropské unii. A zároveň smlouva říká, že příslušnost Evropské rady, tedy je na Evropské radě, aby závazně rozhodla o strategických zájmech a cílích unie. A to nejenom v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale ve všech externích činnostech. Takže zase, na první pohled samozřejmě toto je obrovské, a na druhý pohled, a to už skoro končím, by si člověk ale přesto mohl položit otázku, zda opravdu toto je správně a zda to opravdu je všechno v souladu. Když se podíváte na ty jednotlivé orgány, rada, komise, vysoká zástupkyně, tak ono není úplně jasné, a naprosto jednoznačné, že všichni budou mít stejné úkoly. Protože je naopak jasné, že někdy tam může dojít ke konfliktu. A co když nebude možné dosáhnout dohody? Takže na druhý pohled to všechno není tak úplně v pořádku, ten obrázek. A pokud vám připadá, kromě toho ještě také, že zde dochází k obrovskému překrývání, jak tam říkám mezi politikou a ekonomikou. A když se podíváte na to, co uvádí Lisabonská smlouva jako novou strukturu v nové bezpečnostní a zahraniční politice, tak potom vzniknou ještě další pochyby, či mohou vzniknout. A to je jenom tak, teď jenom takový krátký pohled na to, na tu bezpečnostní a zahraniční politiku a co nám říkají ta ustanovení tam. Za prvé máme Evropskou radu, který se svým předsedou, který na své úrovni zajistí vnější zastoupení Evropské unie v oblasti v otázkách, které se týkají společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Potom máme radu a potom máme komisi, která má tu vysokou zástupkyní jako místo předsedkyní a zároveň vysoká zástupkyně předsedá Radě ministrů zahraničních věcí. A zároveň rada dává úkoly vysoké zástupkyni, dávají mandát, která má za úkol, a tedy vysoké zástupkyni, a ona má za úkol přispívat k společné zahraniční a bezpečnostní politice a provádět ji. A to je teď jenom pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, nemám do toho zapojený vůbec ještě další zahraniční činnosti. Čili je naprosto jasné, že budou tam velmi složitá omezení jednotlivých příslušností, což jsme viděli v minulosti konec konců. A je to otázka té zahraniční služby například. Ukazuje se, že to je všechno jenom nejednoduché. Takže já myslím, že bych asi skončil teď. Skončil, skončím těmito pochybami. Je to pro naši diskuzi na teď, anebo případně i na ten panel ještě zítřejší. A myslím, že je naprosto jasné, že bude velmi těžké zajistit konzistentnost a soulad mezi společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a ostatními, ale i mezi ale v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky jako takové pouze. Závěrem. Kapacita EU je opravdu rozšířená, co se týče zahraniční činnost, akce, zahraniční činnosti nyní, především se co se týče společné obchodní politiky. Není nicméně úplně jasné, zda členské státy a instituce jsou připraveny naplnit ten nový rámec obsahem a životem. To ještě se uvidí. Kriticky bych mohl říci, že ta konsolidace, o které jsem hovořil, je pouze povrchová konsolidace v zahraničních politik a postupů a institucí. To i nadále v budoucna bude problém. A obecně mohu říci, Myslím si, že Evropa Lisabonskou smlouvou ukázala, že má zodpovědnost v globalizačním světě. Ale ještě je zde opravdu kus práce před námi. Děkuji. Děkuji moc krát. Skoro bych řekl, že právní rámce a politiky právních rámců budou muset ještě následovat. Dobrá. A nyní dostane slovo Tibor Palankaj, který dostal cenu Žána Moneta z roku 2010 a kromě toho je profesorem na Korvinové univerzitě v Budapešti. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát za toto pozvání a než začnu, Tak několik úvodních poznámek. Of the session, namely... Takže chtěl bych eh, hovořit o těch globálních výzvách a potom budu hovořit o novém rámci Evropské unie. V této souvislosti se nebudu omezovat pouze na Lisabonskou smlouvu, ale i na, budu hovořit i o Lisabonské agendě a o strategii Evropa 2020, která podle mého názoru je velmi důležitá. A proto bych rád eh, dále zmínil eh, také význam eh, vlastně právních Eh, předpisů. Samozřejmě, že musíme brát všechno v úvahu. A 2020 to je také strategie, která se týká eh, budoucnosti Evropy. A když to budeme brát jako východisko, tak já jsem se pokusil neudělat pouze pár poznámek, ale přijít také s několika návrhy, protože 2020 eh, eh, to, tato strategie ještě nebyla schválena. A s několika a eh, několika aspektech je možné v tomto směru ještě něco udělat. A co se týče těch výzev, tak se pokusím opravdu omezit na to nejdůležitější. A rád bych eh, eh, zdůraznil, jak komplexní tyto výzvy jsou. Eh, jsou to kvalitativní změny všech elementů, to znamená socioekonomické, stru, socioekonomické struktury, ale i společnosti s ohledem na hodnoty, myšlenky, a také z globálního pohledu se jedná o nový vývoj. A jde také o změny s ohledem na další vývoj, protože teď disponujeme většími znalostmi. A tím pádem se objevily nové možnosti, nové perspektivy našeho dalšího rozvoje. A také různé myšlenky. Já se pravděpodobně omezím na několik eh, málo nových úvah, eh, spíše kvalitativního typu. Eh, musíme jinak zacházet s naším HDP. Musíme také přemýšlet o tom, jaké jsou výhody s ohledem na náklady, ale i jak vypadá platební bilance a další aspekty tohoto typu. A když se budeme teď eh, věnovat těmto novým výzvám, zejména problému, že jsme se vlastně těmto, že jsme těmto výzvám dosud čelili pouze nedokonale a ono se vlastně jedná také o jakýsi nový druh krize. A, a přesto, navzdory té finanční krize, kterou jsme nedávno zažili, a tak také prožíváme a, environmentální krizi, a, která je podle mého názoru mnohem závažnější než a, finanční krize. Možná protože je mnohem těžší najít nějaké, nějaká řešení. Ta řešení jsou mnohem komplexnější. A, právě proto, že to má velké dopady na budoucnost. A já se domnívám, že bychom měli také zdůraznit něco, co bychom mohli označit eh, sociální krize. A to má dopady na společnost, a na problémy s populismem, fundamentalismem, extremismem, anebo už také a eh, vlastně to všechno bylo zmíněno, jaké, jaká nebezpečí tady číhají a hrozí. Já bych rád krátce řekl ještě něco o zemědělství a také stárnutí obyvatelstva. Té dnešní krizi jde o různé dimenze. Jedna důležitá dimenze zní, že každá instituce, každá eh, země může plnit určité funkce a může poskytovat určité informace. To znamená, nejprve zapotřebí a vlastně něco, něco zanalizovat a každá taková organizace, respektive stát, má vlastní statistický úřad a vlastní politický postup. A problém který souvisel s tou krizí spočívá také v tom, že tyto analytické funkce nebyly plněny tak, jak měly být plněny, že to stroskotalo a nejenom s ohledem na prognózy. A můžeme citovat? Jak vlastně vypadají vyhlídky eh, pro Evropu, jak eh, byly špatně odhadnuty, ale ono to jde vlastně až za tento rámec. Jde eh, o absenci, chybě, to, že chyběly tyto statistiky, dále byly problémy e, s metodikou, e, s odpovědností, hodnocením a to všechno bylo součástí krize. A do toho se musíme nějakým způsobem pustit. E, rád bych zmínil ještě několik právních aspektů. Jsou tady takové kroky, kroky, které nejsou, co se tedy té právní úrovně týče, definovány. E, pokud se spáchá, pokud někdo spáchá nějaký zločin, e, tak si to představme tak, jako kdyby to nebylo v trestním právu definováno. A to také platí pro e, morální aspekty této finanční krize. Také zde bychom měli potrhnout, že Samozřejmě můžeme vinu dávat spekulantům, ale na straně druhé to bylo někdy možná pro ně i zábavné, eh, možná je to bavilo, to, že švindlovali, podváděli. Já nechci teď analyzovat tyto aspekty, ale souhlasím se svým předřečníkem. Jeden z hlavních závěrů zní, že Měnová unie není dostatečná. Potřebujeme hospodářskou unii, potřebujeme politickou unii a současná rozhodnutí, která se týkají a nových prostředků, nových mechanismů, no jsou sice důležitá a je to vlastně vývoj, který vítáme. Domnívám se však zároveň, že musíme mluvit také o nějakém záchranném mechanismu a jít ještě za jeho hranice. Musíme vlastně, eh, musí to být preventivní postup. Nejde pouze o stabilitu měny, anebo trvalou udržitelnost. Občas eh, prostě někdy je prostě nutné eh, zaměřit na strukturální reformy, opravdu eh, vzít v potaz skutečnou změnu. A to by mělo, tady bychom měli nabídnout nějaký stimul. A co se týče energetické krize, tak k tomu bych mohl říct asi to. to. Důležitým znakem naší doby je, že vlastně e, prožíváme technickou revoluci bez e, energetické revoluce. A všechno se týká také energie. A teď najednou prožíváme e, opravdu technickou revoluci, aniž by se na té kvalitativní úrovni něco změnilo v, v struktuře energetického mixu. A je jasné, že současné energetické struktury už nejsou udržitelné. A pokud budeme takto pokračovat s touto strukturou, tak eh, se vlastně sami zničíme. Je to otázka eh, selského rozumu. Potřebujeme čistou, cenově výhodnou, energii a bezpečnou energii. A současné energetické struktury, o nich to nelze říci. A ve strategii, strategii Evropa 2020 eh, v mých očích jsou také důležité eh, závěry, důležité formulace. Ale a tyto formulace sami o sobě nám nestačí jsou příliš vágní dílem, eh, co se týče nových omezení v oblasti eh, energetiky, eh, dále se větší používání obnovitelných zdrojů, zdrojů energie, větší integrace energetických trhů. To všechno je moc pěkné a je to důležité, ale musíme se s energetickou krizí poprat opravdu <laughs> vážně a k tomu je zapotřebí um, toho více. Potřebujeme peníze, potřebujeme výzkumné záměry, také odpovídající uh, infrastrukturu. Abychom uh, tu současnou uh, energetickou strukturu opravdu byli z toho změnit. Já souhlasím naprosto s, jedním, s jednou formulací, která byla nedávno zveřejněna v, Delo, v plánu, v Delorově plánu. A také v tomto textu no, se poukazuje na problém, na tento problém. A zejména je tam zdůrazňována infrastruktura. Máme na tu technologii pro elektrická, nebo auta na elektrický pohon, ale problém je v infrastruktuře. Máme čerpací stanice na benzín, ale potřebovali bychom takové nabíječky, nabíjecí stanice. A, a tady je zapotřebí to vybavit i finančními prostředky. A musíme to spojit také s politickým úsilím vlády samozřejmě mají eh, velké příjmy z daní, eh, co se týče tedy eh, příjmů z energie. A samozřejmě proto mají malý zájem a my musíme hledat nové přístupy, nové cesty, nové možnosti. Možná ještě jedna krátká poznámka, respektive krátké poznámky té sociální krizi zažíváme nerovnováhy na všech úrovních mezi sociálními skupinami, vládami, zeměmi. A ta nerovnováha vlastně neustále narůstá na všech úrovních. Co se týče Evropské unie a nových členských států, musíme říci, že sociální problémy se přiostřily. Vlastně těmi změnami, které tyto, kterými prošly tyto země. Je tady, panuje tady taková únava z toho rozšiřování mnoho problémů, je připisováno evropské integraci, aspoň tak to vnímá populace tak to vnímají lidé a my tomu musíme čelit, těmto problémům. Potřebujeme zásadní reformu státu prosperity, státu blahobytu. A tento stát, stát prosperity je evropskou vymožeností. A, a musíme ho přizpůsobit globálním výzvám. náš stát blahobytu musí být konkurenceschopnější. Nejde jenom o přerozdělování. Myslím, že mám ještě několik minut a proto mi dovolte, abych řekl ještě několik slov na téma eh, stárnutí obyvatelstva. Každopádně to je velká výzva, eh, se kterou se musíme poprat. Já to téma tady eh, Zmiňuji proto, protože se cítím sám tím vlastně postižen, dostávám se do tohoto věku. A vlastně by člověk mohl eh, vítat tento vývoj, vývoj, je to vždycky pěkné, že všichni žijí delší eh, dobu. Ale nyní eh, vězíme ve vážné krizi a mm, stává se z toho problém, jimž se musíme zabývat. Jsem toho názoru, že dosud se nepodařilo přijít s, se seriózními návrhy, jak řešit tento komplexní problém. Jedno řešení, možné řešení by bylo vlastně, že bychom prodloužili tu vlastně dobu práce, tu, to období a, produktivity. A, a ono se to vlastně zkrátilo, když to porovnáme s 18. stoletím do budoucna bychom mohli zkrátit a vlastně mm, dobu, týdenní pracovní dobu a také pracovat ve stáří déle. To, co prožíváme teď s ohledem na důchodové reformy, tak to se pohybuje často vlastně tím druhým směrem, místo toho, abychom prodlužovali tu dobu, kdy člověk pracuje, tak se zkracuje. A to je velice komplexní téma. Samozřejmě, že nepotřebujeme pouze důchodovou reformu, a, ale potřebujeme také odpovídající um, vzdělávací politiku, také celoživotní vzdělávání a také daňovou politiku. Evropa má možnost dodat takový jakýsi model Často se mluví o zániku evropského modelu a já si myslím, že Evropa tady má co nabídnout díky. Thank you very much. Now... Já vám děkuji. Teď máme takový logistický problém, protože se mi zdá, že máme ještě maximálně čtvrt hodiny. Na otázky, připomínky a ještě pár minut tady pro našeho, co to přesně je, editora tohoto zasedání, ať už to znamená cokoliv. Takže já bych začal, já bych zahájil diskuzi. A ještě předtím, než eh, vám umožním otázky, tak bych chtěl říct velmi stručně jednu věc, že totiž my jsme teď měli jednat o kapacitě Evropské unie a její schopnosti vyrovnat se s globálními hospodářskými výzvami. Slyšeli jsme to hodně o právním rámci, o tom, jak se změnil. Slyšeli jsme toho hodně o politické vůli nebo nedostatku politické vůle řešit problémy. A jeden aspekt, který alespoň z mého hlediska jsme neprobrali dost, je reálná ekonomika, protože můžete mít vhodný právní rámec a dostatečnou politickou vůli, ale můžete mít také stagnující ekonomiku. A to bude pravděpodobně ten rozhodující faktor, pro vaši schopnost vyřešit daný problém. A tohle není jen eh, teoretická otázka, protože krátkodobé a střednědobé ekonomické výhledy Evropské unie nejsou dobré ve srovnání s jinými částmi světa. A pokud se tyto výhledy stanou skutečností, tak budou mít pravděpodobně velmi drsný dopad na naši schopnost, ať už jedinců nebo obecně, vyrovnávat se nejen s hospodářskými výzvami, ale se všemi výzvami, kterým musíme čelit. A teď bych vám dal slovo pro otázky a připomínky. Prosím, mluvte velmi stručně a nejdřív se představte. Dáma tamhle. Děkuji, Lucia Rossi, Boloňská univerzita. Já mám otázku na pana profesora Grillera. Chtěla bych vědět, jak vnímáte ten případ eh, Mercure. Teď se o tom jedná a týká se to té otázky smíšenosti jednání na OSN, kde říkají, eh, jak komise, tak vysoká představitelka, že to spadá do jejich pravomocí, protože se to týká mnoha věcí. Já bych chtěla vědět, co si o tom myslíte vy. Děkuji. Navrhuji, že nejdřív si vyslechneme otázky a připomínky a potom dám slovo lidem na téhle straně stolu, aby na to rychle odpověděli. Další? Já mám tři otázky. Mluvilo se tu o tom, že chcete vytvořit nějaký evropský, nebo že bylo dobré vytvořit evropský měnový fond. A já bych chtěla vědět. Znamenalo by to, že bychom vystoupili z MMF, anebo bychom prostě byli v obou, jak v tom Evropském měnovém fondu, tak v Mezinárodním měnovém fondu. Měli bychom dostatečné zbroje, zdroje, abychom pokryli oba tyto fondy? To je jedna otázka. A druhá otázka se týká té reálné ekonomiky. Totiž, pokud rozdíly, které existují mezi členskými státy v Evropské unii, ale hlavně v eurozóně, ve vztahu k produktivitě jedněch i druhých. Tyto otázky nemohly by ze střednědobého hlediska ovlivnit eh, tu novou finanční disciplínu a vést tak k další krizi eura? Děkuji. Další otázka? Ano, děkuji. Já se jmenuji Angelo Sant'Agostino, pocházím z Brešie a budu mluvit italsky, aby to bylo lépe řečeno. Konec konců tlumočení opravdu výborné. Mám několik otázek, ale vyberu si jednu. A týká se otázky obchodní politiky. Protože Jedním důležitým důsledkem smlouvy je, že teď je možné uzavírat dohody se třetími zeměmi a nepotřebujeme k tomu už jednohlasnost. Takže tam v podstatě už neexistuje problém možnosti veta. A v posledních dnech se v Evropském parlamentu začalo jednat o takové dohodě o volném obchodu se Severokyperskou republikou, což by odblokovalo eh, problém s Tureckem. Turecko stejně musí otevřít eh, své přístavy. Takže já bych chtěl vědět, eh, co si o této věci myslíte vy, totiž takováto dohoda by v podstatě uznala Severní Kypr a institucionalizovalo by to rozdělení ostrova? A nebo si myslíte, že by to naopak přispělo k možnosti obětovného sjednocení Kypru? Já tuhle otázku nechám mému rakouskému příteli, aby na ně odpověděl on. Já jsem z Portugalska, mám otázku na profesora Stefana Grillera. Vy jste velmi správně říkal, že v Lisabonské smlouvě v páté části smlouvy o fungování Evropské unie jsou tři kritéria pro finanční a ekonomickou spolupráci. Mluví se tam o demokracii a další věci, která existovala už před eh, smlouvu z NIS, totiž stabilní vývoj, něco, co by bylo stanoveno jako požadavek. A pokud jsem to správně pochopil, tak tohle je teď ve článku 31 smlouvy o Evropské unii, tyto požadavky tedy. A je to dobře, že to tam je, protože byste od těchto zemí měli žádat, aby se řídili našimi pravidly. Protože když si čtu ten článek v té minulé smlouvě a v té nové, zdá se mi, že je to oslabeno. Já si myslím, že prostě je to tak trochu krok naspět. A za druhé, vy jste říkal, eh, Mluvil jste o určitých možnostech v rámci DDA. Proč jste to říkal? Vnímáte eh, situaci toho jednacího kola z Dauha tak pesimisticky? Ještě dvě otázky, protože jinak nebude mít dost času na to na ně odpovědět. Takže Další. Já se jmenuji Hanna Pír z Vídeňské univerzity technologie a moje otázka se týká toho, o čem se tu mluvilo, že totiž globální ekonomická krize přiměla Evropskou unii, aby urychlila proces, respektive aby se rozhodla, že buď bude větší unii, to znamená, že zajde dál, než je euro a společná fiskální politika, že zavede další opatření, která zajistí větší jednotu unie, anebo naopak se bude muset rozpadnout. Já si myslím, že toto Evropskou unii v podstatě nutí se zamyslet nad tím, jaká bude její budoucí podoba. A ty poslední dvě připomínky od dvou posledních řečníků, tam eh, vystala otázka, zda v budoucnosti skutečně bude mít nějaký růst. To je poslední otázka, kterou jste položili. Že se dostáváme do období stagnace. To je velmi pravděpodobné. A otázka je, potřebujeme opravdu růst? Tuhle otázku musíme brát vážně. Není jedním z hlavních úkolů politických institucí, jako je tahle, zajistit eh, prostě reprodukci v politickém slova smyslu? To přece nějak nebrání inovaci. Neměli bychom se snažit o inovativní reprodukci spíš než o kvantitativní růst? Takže není ten nový evropský model něco, trošku jiného než tahle stará vize kvantitativního růstu, víc aut, víc všeho. Ale nemělo by nám jít spíš o kvalitativní změny, které zajistí reprodukci? Tím navazuji na to, co říkal poslední řečník o populaci, která už neroste. To je moje otázka. Yeah, Mr. Chairman, maybe this is not the right question. Pane předsedo, možná, že tohle není ta správná otázka eh, na takto pozdní dobu, ale budu mluvit stručně. Panel mluvil hlavně o Evropské unii a o tom, jak řešit eh, její výzvy, ale jste vedle Afriky. A velký problém v Africe je nedostatečný rozvoj a chudoba. Já nevím, jestli si myslíte, že vaše systémy toto dokážou vyřešit. A co rozvojové cíle milenia? jak jsem slyšel, jsme dál od jejich realizace než dříve, když se o nich mluvilo na OSN. A já si myslím, že to je důležité, protože Afrika je naším sousedem. Později budeme mluvit také o imigraci. Ale jak tedy chcete řešit tento globální problém chudoby a zaostalosti? Eh, voy a hacer mi intervención en español. Soy Pablo Podadera de la Universidad de Málaga. Mám španělskou otázku, pocházím z univerzity v Malaze. A nejdříve tedy bych chtěl pogratulovat řečníkům ze všech, ze všech panelů. Moje otázka se týká vlastně spíše názvu této konference. Nový evropský rámec, který je dán Lisabonskou smlouvou Nemohlo by ale docházet také ke sporům konf- konfliktu kompetencí? O tom jsme zde slyšeli několikrát za dnešek. Já myslím, že jestli to všechno bude dobře fungovat, tak bychom mohli možná do budoucna dát Evropě Nobelovu cenu a té integraci Evropy. Máme celou řadu různých teorií k tomu. Vždy se snažilo, vždy jsme se snažili investovat do sociálního kapitálu, vytvářet důvěru, ale musíme si uvědomit, že potřebujeme také růst a hospodářský a sociální blahobyt. O tom hovořil předseda komise dnes. Já uznávám, že už je pozdě, ale přece jenom bych chtěl takovou úvahu k tomu zde říct, která ještě nezazněla a která souvisí s institucionální rovnováhou. Potřebujeme funkční hodnocení dopadu. Musíme se podívat nejdříve a pokusit se odhadnout, zda tato nová struktura je lepší než ta stará ten nový institucionální systém je lepší, přináší sebou více, umožní nám lépe čelit výzvám v oblasti nezaměstnanosti, růstu a dalších. Zlepšíme takto situaci, nebo se všechno zlep, zhorší, nebo jak to bude? To je otázka, kterou jsem chtěl položit. Dobrá, takže já požádám nyní každého ze čtyř řečníků, aby maximálně tři minuty ještě hovořili, protože za chvilku nám totiž odejdou tlumočníci, což je naprosto zásadní v tomto multilinguálním setkání. Takže já navrhuji, abychom nejdříve dali slovo panu Kingovi a potom vy konec konců my vám to ještě dlužíme. Ano, samozřejmě, ale proč je nenecháte nejdřív, aby zodpověděli a já potom zodpovím na to, co zůstane případně. Dobrá, tak v tom případě začne Tibor. Děláme to tentokrát obráceně. Velmi stručně. Otázka, máme růst či ne? No to je dobrá otázka. Ale jedním z aspektů, který musíme si uvědomit, je chudoba. Máme dost, máme dost služeb, máme dost boží, bychom zajistili blahobyt celého obyvatelstva. A v tomto smyslu já si myslím, že nemožné zastavit růst, nebo uvažovat o tom, že bychom zastavili náš růst. To je jedna věc. A druhá věc, plně souhlasím s tím, že musíme změnit strukturu našeho růstu, jeho kvalitu. My jsme hovořili zde o tom, že v současné struktuře růst vede k problémům, k katastrofám, čili je to potřeba změnit. A proto i tento aspekt musí být zohledněn. Pan Kriller, tři minutky? Dobrá, tři minuty, dobře, takže jedna na tu otázku Mercury, čirtuť. Já nevím, to nelze vyřešit za minutu. Tady já to chápu tak, že tento případ naprosto jasně ukazuje právě ty rozpory ve společné, v tom mechanismu společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jste celá řada hráčů, kteří by rádi vedli. A z právnického hlediska je naprosto jasné, že Rada je zodpovědná za to, aby definovala pozici Evropské unie v této věci. A členské státy protože Unie není zastoupena na úrovni OSN, by měly tedy takto, to, takovéto stanovisko zaujmout na úrovni OSN. Nicméně pokud potřebuje jednohlasnost, tak je naprosto jasné, že toho nedosáhneme v radě. A tím potom tedy vysoká zástupkyně eh, se toho ujme a pokusí se vést. A to je jeden z problémů, který nám vzniká z toho že potřebujeme jednohlasnost v otázkách bezpečnostní a zahraniční politiky a která vzniká z toho, že máme mnoho hráčů, příliš mnoho hráčů a nebylo to konsolidováno Lisabonskou smlouvou. Takže tolik moje minutka k tomuto případu. Potom Severní Kypr. Já musím říct, že neznám detaily té plánované dohody, o které jste hovořil. To šlo mimo mikrofon, bohužel, tyto poznámky. právnického hlediska nejsou zahraniční žádné vnější vztahy k Severnímu Kypru. To je součástí Evropské unie, akorát, že platnost evropského práva je tam pozdržena, pozastavena, ale není možné uzavřít s nimi dohodu, jako kdyby to byl třetí stát nebo nějaká zahraniční činnost. And, uh, third remark, um, A třetí poznámka To se týkalo rozvojové spolupráce, pokud jsem to správně pochopil. Ano, myslím, že máte pravdu. Pokud se podíváte na text smlouvy, tak to znění, které se tam používá a používá se v judikatoře, také tedy v judikatu Evropského soudního dvora, kde se říká, že lidská práva a dodržování lidských práv jsou podmínka pro rozvojovou spolupráci, tedy to už tam není, to je pravda ale nejsem si úplně jistý, a to se ještě ukáže, teprve zda Evropský soudní dvůr řekne, že jelikož je potržena důležitost obecných principů v těch eh, ustanoveních článku 208 o rozvojové spolupráci, rozvojové politice, tak tedy to by možná vedlo k něčemu jinému, ale k jinému výsledku, ale abych o tom trošku pochyboval. Já si myslím, že to znění společně s obecnými ustanoveními by mohly vést ke stejnému výsledku jako předtím. Nicméně uznávám, že je to méně jasné, než to bylo předtím. Eh, já bych odpověděla španělsky eh, Evropský měnový fond, to, vles, to vlastně není žádný, není v rozporu eh, s Mezinárodním měnovým fondem a smlouva. Vlastně no také pamatuje, my Evropané bychom vlastně eh, plnili svou zodpovědnost. Evropský měnový fond by byl zřízen, abychom vlastně si zachovali vlastní možnosti, ale přesto máme mezinárodní měnový systém. Já si myslím, ehm, mě jsme tady vlastně větší, silnější komunistickou sílu, také spojené státy. Tady mají velký vliv Argentina, Mexiko, Brazílie. Typ prožil tyto státy dramatickou situaci v 90. letech a teď jsou členem G20 tady možnost je, že se věci prostě změní a k těm ehm, výzvám do e, Byl jsem tedy e, prezidentem Mezinárodního výboru v parlamentu a byli jsme si zajedno, otevřeme trhy e, a Spojené státy sníží subvence, trhy se vlastně otevřou pro průmyslové zboží, jinak prostě nedospějeme k žádnému koncenzu. Kodaň, Mexiko, většina nebo ti, kteří dělají největší problémy, to jsou Spojené státy a Čína. A oni vlastně blokovali náš návrh, který se týkal strategie 2020. Musíme prostě vyjednávat a když to nejde, tak se potom eventuálně stáhnout. A, a, a, platí to pro Obamu a také reformu státu blahobytu. Musí přijít reforma zdravotnictví. U nás v Evropě je vlastně zajištěna, zajištěno celé obyvatelstvo. I v Číně existují takové zásadní prvky sociálního zajištění pro všechnu populaci. To znamená, my si tak špatně nestojíme. A i ostatní musí trošku přispět svou troškou do mlína. A co se týče těch cílů, které jsou vytyčeny s ohledem na milenium, tak to všechno musím zohlednit díky. A poslední slovo má pan Ten King který je redaktorem European Voice a to jsou všechny ty otázky, proto jsou ty otázky, které se člověk nedovolí položit, ale rád by věděl, jaká je odpověď. Například, co je session editor? Já musím přiznat, že na to otázku nemám. Ale já toho teď moc neřeknu, já jsem v takové trošku existenční krizi. Důvody jsou různé. Za prvé, poslední řečník řekl, hovořil o ekonomické krizi, energetické krizi, sociální krizi, tánutí obyvatelstva a jeden tady z, našich, z našeho obyvat, publika hovořil o migraci, klimatických změnách, celá řada, celou řadu dalších problémů. Další existenční krizi způsobil Karel Gucht, který řekl, hovořil o, té, o tom citátu Žána Moneta, o tom, že člověk buď něco je, nebo něco dělá. Já jako novinář nejsem ani jedno, ani druhé, já nejsem nic, já vlastně ani nic nedělám. Nikdy jsem nebyl vyzván, eh, pozván na večeři do West Wing, do západního křídla v Bílém domě. Naposledy, když jsem byl ve Washingtonu, tak jsem šel do, eh, do jedné restaurace, kde mi bylo řečeno, že prý to bylo v tom seriálu West Wing, ale blíž jsem se k tomu nedostal. A v tom procesu, ve kterém nic nedělám, tak bych mohl o, opravit to, co se zaznělo, a sice, že ta revoluce byla 9. března, eh, tedy května. Já vám mohu říct, že to bylo 10. května, já jsem tam byl s ministry zahraničí, kteří se to snažili dohodnout. A potom jedna taková poznámka, jak o tom hovořil uh, Enrique Baron Crespo, to je tam <laughs> vlastně, co mě tak je jaksi skoro výzva ke kolektivní sebevraždě, ale on hovořil o tom, že Belgičané na evropské uh, pódiu jsou vždycky jako Karel V. Já bych připomněl, že Karel V skončil tak, že nakonec, když odešel do důchodu, tak ve Španělsku opravoval hodinky. Tak já nevím přesně, co jste tím chtěl vlastně říci. Ale chci říct jednu věc, která je naprosto jasná. Nový rámec Evropské unie zase tak úplně nový není. A to ve smyslu toho, že institucionální změny, jako často v Evropské unii, jsou způsobeny krizí. A skutečnost, že se sešla rada euro, euroskupiny, jak o tom hovoří Nikola Sarkozy k tomu setkání tedy vůžců eurozóny, kteří se sešli 8. ne 7. bylo 7. A skutečnost, že to měnící se předsednictví v radě bylo problémem právě při té při vypracování Lisabonské smlouvy, tak španělské předsednictví vlastně ustupuje do pozadí ve srovnání s tím trvalým předsednictvím v radě. A proč? Je to proto, že máme hospodářskou krizi a je to také proto, že Španělsko momentálně není až tak úplně v pozici, aby ostatním lidem říkalo, co mají dělat. Takže dnes a zítra bude probíhat v, v, v budově Šálmaň další konference, což eh, organizují lidé pro <laughs> hospodářskou a finanční otázky. Musím vám říct, že tady máte lepší uh, eh, airko, tedy klimatizaci než eh, tam. Ale já si myslím, že všechny ty změny byly dány tak trošku pocitem viny. Možná byli také někteří akademici, kteří sdíleli, ale, moment, ale nakonec se jim podařilo to přenést pouze na politiky a na ekonomy z bank, kteří tedy na sebe vzali ten pocit viny. Nicméně, tam se hovoří o rozdílu mezi trhy a institucemi. Barroso vidí příležitost mimochodem a tím se dostáváme k té otázce, která zde zazněla tam vzadu vy jste to, myslím, říkal, tedy on vidí příležitost a to v tom smyslu, že ne, že krize znamená, že lidé dospěli k tomuto. Nejbrž je to vždy tak jako předtím. Toto je naše hlavní šance posílit některé hlavní instituce. On by byval byl raději, kdyby to byla komise a ne Evropská rada. A další věc, jenom rychle. Lisabonská smlouva, mně to připadá naprosto jasné. Lisabonská smlouva to je pořád ještě na začátku, vlastně v plenkách. A abych odpověděl na tu vaši otázku, která se týká té tutiči Mercury. Myslím, že to bylo, myslím, na druhé stránce našich novin z tohoto týdne. Oni pořád ještě o tom diskutují. Podle právnické definice to nefunguje, protože co se stane, když komise stáhne svůj návrh? to se neví, oni pořád ještě hrají tu hru mezi institucemi. A já jako, jako novinář si myslím, že ještě nějakou dobu se to, na tom budu moci živit. Na první stránce máme ten druhý problém a to je obchod s se Severním Kyprem. Protože podle těch změn v Lisabonské smlouvě, ti z vás, kteří to nevíte, tak návrh komise na nařízení, které by umožnilo, aby Severní Kypr přímo mohl obchodovat se zbytkem Evropské unie, tak to bylo vesele zablokováno v Radě ministrů kyperským vetem. Pak se to předalo Evropskému parlamentu, protože teď je to vlastně spolurozhodování pro všech, ze všech těch důvodů, o kterých jsme předtím hovořili. A je to tedy v rámci společné obchodní politiky. Čili ty změny pořád ještě probíhají. Nebo další věc, na kterou bych upozornil, která nebyla moc zmíněna zde, to je G20. A to je obrovská otázka. Naše nové instituce jsou vlastně eh, ohrožením pro ostatní, pro naše staré, nebo zmenšuje se tak vlastně Evropská unie jenom na to, aby prosazovala předpisy, které uvádějí v platnost a do praxe rozhodnutí, na, která byla přijata na úlovní G20. Komisař zde hovořil o tom, že když dohoda nebude fungovat, takže se pustíme do bilaterálních dohod a tak dále a tak dále. No dobře, ale co když potom, když to srovnáme s tím, co říkal pan předseda o té reálné ekonomice, co když se to potom obrátí nebo narazí to na tu reálnou politiku protekcionismu? Nebo další věc, sociální dopady. Ehm, ekonomové vedle na té druhé konferenci v komisi hovoří o tom, jak finanční krize vede ke krizi reálné ekonomiky, což vede ke krizi veřejných financí. Ale už dál nejdou a už neřeknou, že krize veřejných financí potom může vést ke krizi politické legitimity, s tím, že potom tedy budeme testovat sílu našich demokratických institucí. Já myslím, že jsem trošku teď přetáhl svůj čas, který jsem měl dispozici a moc krát vám děkuji za pozornost. Tak, dámy a pánové, já jsem chtěl mít teď dlouhý závěrečný eh, projev v řečtině, jelikož eh, tlumočníci nám odcházejí, tak vás toho ušetřím. A já vám moc krát děkuji za účast, především našim čtyřem panelistům a přeji pěkný večer. Nasledanou.